Dobré dopoledne, kolegové. Eh, začneme dopoledne velice důležitým bodem na programu, který dali koordinátoři Libe eh, na základě usnesení, které přijal parlament v červenci minulého roku, kdy jsme žádali komisi, aby poskytla eh, guidelines doporučení členským státům, jak dekriminalizovat přistěhovalectví, takže a e, který se týká kriminalizace humanitární pomoci. Takže my máme studii na to a máme tedy něco, na čem stavět. E, e, problém je, že komise doposud nepřipravila takovéto hlavní směry guidelines a o, s, m, 12. března s naším výborem nevládními organizacemi jsme zorganizovali akci, kdy to mm, mm, byli eh, zástupci organizací, kteří zachraňují eh, uprchlíky ve Středozemním moři a všichni jsme viděli, jaká je realita. Eh, některé členské státy dokonce obvinují, obvinili jednotlivce, zabavili lodě a takže jsou to incidenty, které se politicky zneužívají jako v podstatě aspoň jako metoda odstrašování, když nic jiného. A, mm, takže my jsme tehdy si řekli, jaké jsou dopady toho všeho a zde mm, je třeba tedy, abychom my jako výbor si řekli, co s tím uděláme. Samozřejmě minulý týden také eh, to mm, jsme hovořili o operace Sofia, která v podstatě bude pokračovat, ale bez nějakých prostředků, tedy když nebudou dány k dispozice lodě a mm, pro tuto operaci. Takže teď je to situace kritická. To znamená, kdo bude zachraňovat namísto těchto eh, eh, akcí v rámci operace Sofia. Takže to je velice vážná věc, to se všechno děje a my jsme chtěli mm, eh, se ujistit, že mm, v podstatě budeme se tomu věnovat a budeme nad tím bdít. Pro tuto výměnu názoru dnes jsme pozvali zástupce nevládní organizace, která poskytuje pomoc na externích hranicích EU. Milena Zaja, Zajovič je předsedkyně nevládní organizace, která se nazývá IU Serious, zkrátkou EIS, která poskytuje pomoc uprchlíkům a žadatelům o azyl v Chorvatsku. Takže myslím si, že nejprve asi bychom si vyslechli příspěvky také i od eh, agentury pro ochranu hranic a i od komise. Bychom si vyslechli, jak to bude se směrnicí o eh, přistěhovalství tedy a usnadňování pomoci. Takže eh, nejprve si, ale nejprve začneme že si řekneme, jak je to s touto směrnicí a potom, to je tedy přímo otázka na komisi, na kterou nám odpoví Michael Shorter. Takže nám řeknete, proč se to nedaří zatím. Děkuji. Hmm, kolegové, dámy a pánové, výsledky našeho společného přístupu k migraci jsou jasné. Evropská unie nabídla ochranu a podporu milionům lidí, zachraňovala a zachránila mnoho životů na moři, e, tisíce a tisíce životů na moři a zlepšila e, životní podmínky. Také i přispěla k prevenci nezákonné, nelegální migrace e, tím, že bojuje proti těm převaděčským sítím. To musí pokračovat, poněvadž situace zůstává velice eh, jaksi eh, tak nevyřešená a ti převaděči hledají nové příležitosti, protože samozřejmě je to velice ziskový biznis pro ně, pro tyto zločince a zločinecké skupiny. V roce 2018 mm, eh, Centrum pro mm, pašování a převaděčství v Europolu sehrálo větší roli, to znamená více než 100 eh, kaus začalo řešit, 100 kaus převaděčů, převaděčství. To jenom, abyste si udělali obrázek, a jaký je kontext. Také musím zdůraznit, že kriminalizace skutečné, reálné humanitární pomoci, to je něco, čemu se musíme vyhnout. To je jasný postoj komise. Evropská legislativa o e, Eh, usnadňování tedy mm, vstupu na území eh, a mm, to neznamená, že členské státy by měly kriminalizovat tuto činnost spočívající v nezákonném vstupu na území státu. Takže my jsme doporučili členským státům, aby neukládali za to trestní sankce. Ale samozřejmě komise chápe obavy členských států a také i chápeme eh, zájem Evropského parlamentu o tuto věc. Ano, komise uznává vnímání rizik kriminalizace humanitární pomoci a z těchto důvodů provedla hodnocení toho balíčku pro usnadňování vstupu uprchlíků na území z roku, roku 2018 a No. Takže tato analýza ale neumožnila komisi, aby skutečně eh, mohla dospět k závěru, že eh, eh, jak k závěru tedy, že bychom mohli tedy kriminalizovat tuto činnost spočívající v poskytování pomoci prchlíkům, ale vzhledem k obavám spojeným s tímto vnímaným rizikem, že snad některé státy kriminalizují tuto činnost. A vzhledem k vývoji, tak komise se zavázala, že e, bude jednat s občanskou společností a příslušnými nevládními organizacemi, aby si získala více důkazů o tomto a abychom Eh, vedli diskuzi o stávajících pravidlech. Eh, takže do toho se zapojí tedy agentura pro lidská práva a, a další agentury a i eh, mm, jsme v roce 2018 setkávali s těmito organizacemi v Bruselu a i jsme jednali s Eurojustem a s úřady národních státních zastupitelství. Cílem je vytvořit jasný rámec. I na jaře se dále sejdeme, kdy konkrétně budeme zkoumat eh, nějaké dopady, jaké dopady to má na občanskou společnost a také i v kontextu konkrétních projektů, které komise eh, přijala. Mm, například máme zde ten projekt SOMA, což je mm, síť všech těch organizací, které působí v oblasti migraci, to my financujeme z programu Horizont 2020. Hlavním cílem je vytvořit a zachovat dialog a výměnu názorů s příslušnými organizacemi o tom, jaká je situace v terénu a o vývoji této situace. Obecně bych chtěl zdůraznit, že komise se zavázala, že bude podporovat Eh, silnou pluralitní eh, občanskou společnost eh, v rámci kompetencí, které má podle smlouvy a bude nadále zajišťovat, že jsou dodržována lidská práva v souladu s příslušným evropským a mezinárodním právem a bude podporovat roli organizací občanské společnosti a tedy těch, které mm, jsou aktivní v oblasti lidských práv. Komise tedy tam, kde e, to okolnosti umožní, tak budeme provádět specifické analýzy. Například e, budeme pokračovat v řízení proti Maďarsku, které kriminalizuje e, tuto činnost pomoci žadatelům o azyl a omezuje právo na právo azylantů, tedy podat žádost o azyl. Těším se na výměnu názoru s vámi a děkuji za slovo. Okay, thank you very much. Děkuji vám moc krát. Chtěl bych se zeptat, měli jste čas přečíst tuto studii? Měl někdo čas přečíst tuto studii? Protože já bych chtěl zmínit jeden bod. Vy říkáte, že komise schromažďuje data takže čekáte na důkazy o spáchání trestných činů nevládních organizací? Protože v naší diskuzi se objevila jedna otázka a ta se týkala odstrašujícího uh, účinku, který vzniká těmi jednotlivými uh, obžalobami, které ale nejsou systémové. A tahle studie se tím zabývá a ukazuje ten širší odstrašující efekt, který vzniká, když eh, jedna nevládní organizace, ať už třeba litevská nebo nějaká jiná, eh, čelí obžalobě, pokud se zabývá eh, migračním nebo asilovým poradenstvím. Šíří se tím strach mezi další nevládní organizace a další aktéry, což je poměrně hluboce zakořeněný problém. A přesně proto chceme nějaké pokyny nebo směrnici? To je tedy moje otázka. Ostatní kolegové budou pokládat další otázky. Já bych se chtěl zeptat, opravdu komise říká, že čeká na důkazy. Vy nedostanete seznam trestních řízení, na základě kterého byste mohli jednat. Proto musíte vydat nějaké pokyny. Je třeba chápat širší dopad toho odrazujícího efektu, který má to, co se děje. A o tom, co se děje, už máme hodně důkazů z nevládní, ze slyšení s nevládními organizacemi a tak dále. Takže to je moje otázka a ještě poprosím ostatní kolegy, aby pokládali otázky. Kdo je na řadě? Birgit, prosím. Ne, omlouvám se. Takže nejprve dáme slovo všem řečníkům, než budeme vyslýchat komisi. Můžeme to tak udělat? Já se nechci zeptat na nic Frontexu. Dobře, ale tím se tak trošku možná rozmělní ta debata s komisí. No ale dobře, pokud to chcete udělat takto. Já se nebudu ptát na nic Frontex, ale dobře. Takže teď dáme slovo Aně Kristýně George. Já se omlouvám, nechtěl jsem vám způsobit žádné problémy tím, že vás přeskočím. Vy jste tedy ředitelka divize operačních reakcí Evropské pohraniční a námořní stráže, takže prosím vás o váš pohled na věc. Prosím, máte slovo. Děkuji vám. Vážení poslanci Evropského parlamentu, přeji vám eh, hezké ráno. Eh, děkuji za to, že jste pozvali Frontex a Evropskou námořní a pohraniční stráž na diskuzi o této velice komplexní problematice. Frontex v rámci svého mandátu pomáhá eh, národním úřadům implementovat směrnici o usnadňování. Na jedné straně Příslušníci Frontexu jsou často první, kteří pomáhají obětem pašování lidí. V letech 2015 až 2019 Frontex zachránil život více než 310 tisícům lidí. V loňském roce jenom to bylo 30 7 tisíc migrantů. Tolik jich bylo zachráněno se zapojením Frontexu. Na druhé straně společně s národními partnery a evropskými institucemi, jako je Europol, Eurojust a operace Sofia, eh, naše agentura hraje aktivní roli v boji proti pašování migrantů. Aktivně cílíme na zločince, kteří mají zisk z toho, že ohrožují životy migrantů. Dovolte mi prosím zdůraznit, že neexistuje žádný rozpor mezi eh, pocitováním sympatií s oběťmi a eh, přispíváním k boji proti zločincům. Úkoly naší agentury eh, jsou stanoveny v nařízení o Evropské námořní a pohraniční stráži právě tak jako procedury k dokončování operačních plánů a aktivit. Pátrací a záchranné operace jsou také zásadní složkou operačních plánů, které se týkají operací na moři. Existují jasně stanovené procedury. Všechny pátrací a záchranné operace, do nichž se Frontex zapojuje, jsou pod velením a kontrolou hostitelského členského státu. Po vylodění Frontex pomáhá s identifikací, registrací a screeningem nepravidelných migrantů. A to společně s národními pohraničními eh, orgány. Agentura potom předává migranty příslušnému státnímu orgánu. Ti, kdo chtějí žádat o azyl, jsou odkázáni na azylový úřad. Potenciální oběti pašování lidí jsou odkázány na policii, která je může dále předat mezinárodním organizacím nebo místním nevládním organizacím, které jim poskytnou další podporu. Nedoprovázení nezletilí jsou odkázáni na Úřad pro ochranu dětí a těhotné ženy jsou odvezeny na lékařské vyšetření do místních eh, nemocnic. Mezinárodní organizace, jako je UNHCR a IOM, se velmi zapojují do těchto procedur stejně tak jako mnoho mezinárodních a místních nevládních organizací, jako je Červený kříž a Save the Children. Nicméně Frontex nepůsobí pouze v pátracích a záchranných operacích a i jinak se zabývá těmi, kdo přijíždějí k vnějším hranicím Evropské unie. Od roku 2011 Frontex poskytuje kapacity jak členským státům, tak třetím zemím, a to formou školení o boji proti obchodu s lidmi a zvyšování ochrany dětí na hranicích. Věnovali jsme celý jeden projekt na to, aby pohraniční aby pohraničníci dokázali odhalit oběti Eh, pašování lidí, kteří vstupují do Evropské unie. Pátrání a záchranu bereme jako důležitou část integrované zprávy evropských hranic, kterou implementuje společně Frontex a národní orgány členských států. Spolupráce Frontexu s těmito eh, národními orgány probíhá v rámci eh, obecných principů unijního práva, jako je předání pravomoci, subsidiarita a loajální spolupráce udržujeme e, aktivní strukturovaný dialog s nevládními organizacemi prostřednictvím našeho konzultativního fóra. Jakožto Evropská agentura Frontex se neúčastní politické diskuze o revizi e, směrnice o usnadnění. Transpozice této směrnice je samozřejmě v rukou členských států a je na nezávislé justici jednotlivých zemí, zda ta, to usnadnění probíhá bez incidentů či s incidenty. Chtěla bych nicméně zdůraznit, že my všichni, Frontex, členské státy, humanitární organizace a nevládní organizace, máme společný cíl, kterým je poskytovat pomoc obětem, eh, jakmile přijedou do Evropské unie a snažíme se také snižovat počet těchto obětí v následujících měsících a letech. Děkuji vám. Děkuji moc krát a není Milena z nevládní organizace Are You Serious? Vítejte. Děkuji vám za pozvání. Já se jmenuji Milena Zajovič a jsem předsedkyně Are You Serious? To je nevládní organizace z Chorvatska, která poskytuje humanitární pomoc, implementuje integrační programy a monitoruje porušování lidských práv uprchlíků. V rámci naší práce um, opakovaně uh, hlásíme případy zneužívání pravomocí chorvatských policistů. Naše zjištění potvrzuje UNHCR, Amnesty International a další relevantní aktéři, kteří vydávají své svědectví stovek uprchlíků, kteří popisují, jak bývají nelegálně a často násilně vyháněni z Evropské unie. Jen za poslední rok došlo k více než 7 tisícům takovýchto násilných vyhnání z Chorvatska. E, přičemž ale nikdo se za to necítí odpovědný. Jedním z těch, jednou z těchto uprchlic byla Madina Husseini. Zapamatujte si toto jméno. Šestiletá afha, afgánská dívka, která zemřela pár minut poté, co byla násilně vytlačena z Chorvatska do Srbska v roce 2017. Matka popsala, že prosila o milost a prosila o to, aby mohla zůstat a čekat na azyl, ale bylo jim policisty nařízeno vrátit se do Srbska. A pár minut poté, co byla vytlačena pryč z bezpečnosti Evropské unie, Eh, tu dívku srazil vlak a umřela. Eh, je naší povinností informovat eh, veřejnost o této tragédii. Je třeba se ponaučit z takovýchto případů. Nicméně místo, abychom odpovídali na otázky o smrti malé dívky, Chorvatsko se rozhodlo prostřednictvím ministerstva vnitra umlčovat ty, kdo kladou otázky. Naše nevládní organizace to pocítila jako první, ale ne jako jediná. Proto nás zajímá obsah eh, balíčku o usnadňování, ale především chceme eh, zprostředkovat z první ruky, co zažíváme my, evropští občané, kteří chceme zachovávat základní práva v našich zemích. Je to paradoxní, protože tyto směrnice se míjí účinkem, nenaplňují cíl, pro které byly stvořeny. Jejich cílem je bránit eh, na, eh, nelegální migraci. Je to ale rozlišení mezi eh, ilegální prací a humanitární prací, což vytváří paradoxní situace, kdy solidarita je kriminalizována, zatímco nelegální biznis vzkvétá. Říkám, že je to paradoxní, protože formální uplatňování zákazu Eh, víry znamená, že je nemožné hlásit nepravidelné migranty eh, úřadům, protože je to, eh, přestože je to stanoveno zákonem. Je ale potřeba, aby se tito lidé domohli svých zákonných práv. Je to paradoxní situace, protože lidé se topí, zatímco záchranné lodě jsou konfiskovány kvůli zločinům, které nespáchali. Proto potřebujeme lepší vyjasnění a uh, uniformní pokyny pro všechny členské státy ohledně toho, co se dá a co se nedá brát jako usnadňování ilegálních přechodů hranic. Já se na to ptám, protože ostatní organizace čelí situacím, které jsou symbolické nejen pro chorvatské nebo nevládní organizace, ale pro celou Evropu. Zástupci desítek nevládních organizací by tu mohli dnes sedět místo mě a říkat to tež. Například organizace Jugendretet, která zachránila více než 4 tisíce životů u Itálie v letech 2016 a 17, je kriminalizována právě těmi lidmi, kteří ji tam pozvali. Bohužel tu ale nejsou a proto musím používat naše příklady k ilustraci tohoto problému. Chtěla bych jasně říct si jednu, no, jednu věc. Naši dobrovolníci nenapomáhají ilegálním přechodům hranic a neusnadňují je. Jestliže nějaká osoba nemůže prokázat, že jak se dostala na, evro, na evropské území, když nás žádá o pomoc, tak se s nimi nebavíme. Protože cokoliv jiného by se dalo brát jako povzbuzování k ilegálním přechodům. Takže pamatujme na malou Madinu, která zemřela pár minut poté, co byla vytlačena z Chorvatska v listopadu 2017. A teď se přenesme do, eh, o, o něco dále, o tři, to tři měsíce dále. V březnu 2018 během sněhové bouře eh, naše organizace znovu kontaktovala rodinu Malé Madiny. Ta nám ohlásila, že jsou opět v Chorvatsku a bojí se eh, možnosti dalšího vytlačení. 11 z těchto 14 osob byly děti, nejmladšímu bylo pouze jeden rok. Prosili nás, abychom jim pomohli upravit jejich právní status v Chorvatsku. My jsme jim vysvětlili, že legálně můžeme udělat jedinou věc, a sice kontaktovat policii a informovat ji o tom, že rodina se nachází v Chorvatsku a že je ochotná žádat o azyl. To jsme už dělali předtím mockrát a udělali jsme to i v tomto případě. Kromě toho jsme požádali eh, naše lidi, aby šli do pohraniční oblasti a informovali policii o tom, co víme. Že tu máme neregistrovanou rodinu uprchlíků s 11 eh, dětmi, které, kteří trpí zimou a jsou na chorvatské straně hranice. Policii trvalo dvě, dva, eh, dvě hodiny, než se dostala na místo a než bylo ministerstvo vnitra informováno o e, této rodině a to jenom proto, aby nedošlo k žádnému nedorozumění. Z toho jsme se dozvěděli, že ta rodina byla vlastně vytlačena dvakrát a máme pádné důvody se domnívat, že e, pouze proto, že byl na místě náš dobrovolník, nedošlo k třetímu vytlačení Madininy rodiny. A zdá se, že to, že jsou opět v Chorvatsku a mohou svědčit o smrti e, své holčičky, to někoho z ministerstva velice rozzuřilo. Zhruba dva týdny poté ministerstvo e, zahájilo přestupkové řízení proti našemu dobrovolníkovi a to na základě tvrzení, že usnadnil ilegální přechod hranic. Byl odsouzen k pokutě 34 tisíc euro, zákazu činnosti pro naši organizaci a několik měsíců vězení. a pro něj jako soukromou osobu nebude možné to zaplatit. My jsme u soudu poskytli důkazy, které prokazaly, že rodina už byla v Chorvatsku, když nás kontaktovala, takže k žádnému přechodu hranic vlastně nedošlo. Soudce připustil, že náš dobrovolník neměl žádný přímý kontakt s tou rodinou, pouze s policií a že nechoval úmysl ani neměl zájem na podporování ilegálních aktivit. Nicméně byl shledán vinným a to eh, viním eh, z nedbalosti a z omylu, eh, protože měl předpokládat, že rodina možná není v Chorvatsku, přestože naše důkazy tvrdili opak. Takováto právní akrobacie umožnila ministerstvo vnitra zdiskreditovat naši organizaci v očích veřejnosti a spojit nás s ilegálními aktivitami a vyhnula se potom odpovídání na další otázky týkající se vytlačování a případu vytlačování, o kterých jsme e, informovali. Tím to ale neskončilo. Ministerstvo zahájilo dezinformační kampaň proti Madinině rodině, jejich právníkům a dalším nevládním organizacím, které se tím zabývaly. V rozporu se všemi předpisy byla rodina umístěna do vazby a byl jí odepřen kontakt s právníkem. Chorvatský ombudsman veřejně prohlásil, že relevantní informace o tomto případu, včetně kamerového záznamu eh, událostí, které vedly k Madinině smrti, byly vymazány eh, policejními příslušníky a že ministerstvo dělá vše pro to, aby sabotovalo vyšetřování. Na naší organizace se obrací více uprchlíků. Někteří volají do naší kanceláře v Zahřebu, někteří posílají své souřadnice GPS, aby prokázali, že jsou v Chorvatsku a že potřebují naši podporu. A všechny, všichni uprchlíci požadují pomoc s úpravou právního statusu v Chorvatsku. Na policisty se neobracejí sami, protože se bojí násilného vytlačení. A někteří z nich, jako rodina malé Madiny, už zažili několik takovýchto vytlačení předtím. My pro ně všechny děláme to tež. Eh, odkážeme je na nejbližší policejní stanici, kde mohou požádat o azyl. Naši dobrovolníci později přijdou na tu stanici zkontrolovat, jestli jsou dodržována jejich práva, ale v takovýchto případech eh, dobrovolníci často zůstanou zadrženi na policejní stanici 8 eh, nebo i 10 hodin bez jakéhokoliv vysvětlení. Policisté na ně křičí a vyhrožují jim a tvrdí jim, že proti nim bude podáno trestní oznámení, pokud budou nadále monitorovat a azylové postupy. Když jsme uspořádali tiskovou konferenci společně s dalšími organizacemi a upozornili jsme na tento problém, tak policisté navštívili v soukromých bydlištích řečníky z této konference a všichni byli předvoláni na výslech ohledně případu Malé Madiny a to přesně v době, kdy byla tisková konference naplánována, což byl další jasný pokus umlčet naši nevládní organizace. Takovéto zastrašování a veřejné hanobení je čím dál častější jednodušší eh, pro všechny pracovníky nevládních organizací. Proto žádáme o jednotné pokyny pro všechny členské státy ohledně toho, co může a co nemůže být bráno jako napomáhání eh, ilegálnímu přechodu hranic. To by pomohlo vyjasnit situaci v terénu a vyjasnilo by to případy, jako je ten, který jsem právě předložila. Pokud komise nevyjasní tu směrnici, tak bude použita proti evropským občanům a proti nevládním organizacím, kterým jde právě o to, aby byly dodržovány zákony Evropské unie. A je možné, že středozemní moře se pak stane ještě větším hřbitovem, když nebude nikdo, kdo by monitoroval přístup k asilovým řízením. Potom tisíce obětí budou vytlačeny z Evropské unie pryč do rukou zločineckých sítí a pašeráků. Pro mě jakožto evropskou občanku je to nepřijatelné a já doufám, že je to nepřijatelné pro všechny, kdo zde dnes sedíte. Závěrem bych chtěla říci, že OSN z dobrých důvodů vydala eh, deklaraci o ochraně eh, obránců lidských práv. Nyní je na čase, aby komise umožnila obráncům lidských práv legálně vykonávat svou práci, aniž by se museli bát kriminalizace. Místo, aby komise dala eh, jasné instrukce členským státům, jak řešit bezpečnost hranic a přitom eh, zacházet zprávy členským státům, eh, tak ignoruje realitu a tím pádem napomáhá dalším tragédiím. Prosím, řekněte nám, co byste dělali, kdybyste byli na mém místě, protože momentálně nemůžu zaručit právní bezpečí našim dobrovolníkům, přestože dodržují zákon. Děkuji vám. Okay, thank you very much. Um, so go straight to, to uh, colleagues, uh, starting with Birgit, please. Takže teď dostanou slovo kolegové a jako první to bude Birgit. Děkuji. Eh, myslím, že je zde jedna věc jasná. Je třeba bojovat proti všem zločincům a dělají cokoliv. Ale eh, mohli byste eh, nám eh, doložit číselně, že kriminální činnost pašeráckých gangů Eh, vzrostla v okamžiku, kdy jsme se jako Evropská unie snažili bránit v pohybu těchto migrantů, například ploty eh, v Srbsku, Maďarsku, eh, na jihu Evropy a tak dále. Jejich příjezd do Evropy se komplikuje a my se vlastně snažíme je my se snažíme je vlastně eh, odradit od příchodu do Evropské unie eh, s tím, že se to snažíme vlastně kriminalizovat, tuto činnost. Eh, zajímalo by nás, jestli tady skutečně je nějaká souvislost mezi konfiskací člunu, kriminalizaci lidí. Tady je vlastně hlavním účelem to, aby se ti, kteří pomáhají migrantům, aby ti byli kriminalizováni a vysel nad ním eh, nebezpečí, vysel nad nimi nebezpečí eh, trestů v odnětí svobody až eh, v době do 20 let. My se snažíme zastrašovat lidi od pomáhání. Jenomže pomáhat lidem, eh, to je nejenom lidská povinnost, ale je to mezinárodní závazek. Takže to, co děláme, to, co dají naše členské země, je naprosto ilegální. Také bych ráda věděla, eh, jak se nakládá v Evropě s takzvanými neregulérními migranty. My víme, že mnozí zde zůstávají, pracují, mnozí nebyli nijak neregistrováni kontrolujete také zaměstnavatele a poukazujete jim, že e, jsou mimo zákon, poněvadž by je mohli také vykořišťovat. E, toto je opravdu bolestný okamžik pro tento kontinent. My vždycky říkáme, že jsme kontinentem lidských práv, demokracie a tak dále. E, my jsme Eh, pomáhali vybudovat libijskou pohraniční stráž. A eh, tady vlastně dochází k tomu, že libýští pohraničníci eh, se snažili bránit migrantům v opuštění země a nutili návratu do Libie. A když jsme se zeptali komise, co na to říká, teďka, že věc je zcela pod kontrolou, ale vůbec nebyly pod kontrolou ty tábory, které mnohé z nich nelegální, eh, kde docházelo k mučení, využívání otrocké práce a podobně. Mě by skutečně zajímalo, eh, jak, jakými konkrétními způsoby eh, jako Evropská komise, jako Evropská unie podporujeme nevládní organizace, které se snaží řešit situaci. My tedy víme, že tedy eh, akce Sofie už tedy nebude eh, pokračovat. Budeme tedy pouze sledovat situaci pomocí dronů a ze vzduchu, takže děkujeme, budeme mít skvělý přehled o tom, kolik lidí umírá. Tady eh, skutečně mám pocit, že Evropská unie se stává unii bez hodnot. Barbara? Děkuji, pane předsedo. Já mám několik otázek na všechny tři řečníky. Na zástupce komise chci říci především, že eh, problém eh, to není, že by zde parlament by byl nějaký úzkostný. Ne, úzkostí trpí ti, kteří jsou zavřeni v těch detenčních eh, táborech a takže které v podstatě my okupujeme. Proč? No proto, že středozemní moře v podstatě bylo zbaveno záchranných lodí. Operace Sofie již se nebude e, tím mm, tomu věnovat, protože nemá lodě a mm, především není možné ani hledat lidi a z nevládní organizace eh, těm se to zakazuje a my se věnujeme spíše školení libijských stráží a kriminalizujeme nevládní organizace. Takže to všichni mám, víme, máme na to důkazy, máte i vy. Já nevím, na co ještě čekáme, abychom předložili, definovali jasné důkazy. A zde chci poděkovat Mileně Zajovič za činnost, kterou provádí a za důkazy, důkazy, které poskytuje, které se týkají politiky pushback Chorvatska kterou mm, mm provádí Chorvatsko, kdy e, tyto uprchlíky odsouvá do e, Srbska, do Bosny a já chci vědět, do jaké míry otázka mm, smrti té, toho děvčátka, afgánského děvčátka, tak eh, jak se, mm, je to již před eh, tedy mm, soudem pro lidská práva, je to otevřená kauza a já se ptám, jak je stav, tedy jak je vývoj této mezinárodní kauzy. A nakonec ještě bych chtěla se obrátit na a na Kristinu ano Kristinu Forkes z Frontexu. A zmínit, a vlastně to je otázka na všechny řečníky, jde o trestnou činnost a ta obvinění, která teď jak si e, e, se množí proti nevládním organizacím a mm, Ehm, ehm, ta skutková podstata, ehm, kterou eh, tedy používají eh, při tom řízení, je třeba převaděčství. A potom v italské vládě hodně se teď hovoří o mm, námořním piráctví. Tady začala se používat, eh, no, začala se používat nová skutková podstata. Nedávno se to týkalo jedné komerční lodi kde Eh, kde ta posádka byla obviněna z piráctví, protože eh, ti zachráněné migranty, eh, tak ty tedy dovezli do Libie. No, bylo jasně prokázáno, že to museli udělat, že to a mm, mm, co měli udělat? Měli je snad eh, nechat na moři, vyhodit je. Takže tyto aktivity Search and Rescue, to podle tedy eh, našich orgánů v Itálii, tak to údajně ohrožuje provoz eh, na moři, protože to jsou spíše takové jachty, které to provádí a nejsou to reálné záchranné lodě. Takže to se teď všechno vymýšlí, aby eh, se eh, eliminovaly eh, ze Středozemního moře všechny nevládní organizace, stejně jako skončila um, akce Sofia. A v podstatě všechno se nechá pouze na libyských mm, na libyských mm, na libyské stráži Eh, a zde mm, mám v ruce takový dopis Frontexu v minulých dnech, kde paní ředitelka DG Holmes, komise v podstatě eh, dává eh, tímto legitimitu libýským úřadům, které střeží hranici. Je to dopis italské vládě a mm, protože e, mm, italská vláda rozhodla, že uzavře mm, své přístavy a já se ptám, abyste nám zveřejnila dopis, který Ledgery e, e, napsal, protože já mám pochybnosti. Jak tedy komise zareagovala? protože to je dopis, který teď mm, který poslala ministrovi Salvinimu. Jaká byla tedy odpověď? Děkuji. Eh, tak eh, já bych prosil, aby kolegové byli stručnější. <clears throat> Paní Aina Gomez. Eh, Libijská pobřežní hlídka to je fikce, kterou jsme si vymysleli. Každý, kdo ví, jak to v Libii vypadá, Eh, tak ví, že to je v podstatě jedna z tamních milicí. My vlastně říkáme pobřežní lídka a jsou to lidé, kteří eh, mučí, eh, pronásledují, spolupracují s mafiemi a vydělávají peníze. Je skutečně hrozné, že evropské orgány mluví o nich jakožto o libijské pobřežní stráži a ignorují realitu. je opravdu hrozné. Eh, vlastně, co jsou to eh, lidská práva, jak vypadá mezinárodní právo námořní. Eh, Evropská unie, naše vlády toto zcela ignorují, poněvadž za své nepřátelé považují nevládní organizace, pomlouvají je za to, že Eh, tyto organizace bojují proti eh, nelegálnímu navracení migrantů, takzvanému pushbacku. Eh, to jsou lidé, kteří odvádí slušnou humanitární principiální práci a brání lidská práva. A jsou za to kriminalizováni naprostými fašisty. A co dělá komise? Eh, pane Žot, já skutečně eh, musím říci, že takováto kriminalizace eh, ano, že by neměla se odehrávat. Ale toto je z vaší strany velice slabá reakce. Komise je tady od toho, aby hlídala naše hodnoty a měla by jasně a jednoznačně říct těm, kteří kriminalizují Eh, nevládní organizace, že toto nesmí dělat. To jsou prostě fašistické vlády, jako třeba Salviniho vláda, která eh, používá kriminalizaci a eh, příliš jim nezáleží na lidských právech, mezinárodním právu a základní slušnosti. A jsou to vlastně také lidé, kteří umožňují pašerákům lidí jejich, o jejich operace. Proč? Protože Oni eh, de facto tím, že brání eh, legálním způsobům migrace a jejich legálnímu eh, zpracování, tak nahrávají právě těmto pašerákům. Já, jakožto Portugalka, eh, také znám portugalské zástupce na Frontexu a jsem velice hrdá na jejich práci. A co by to bylo za organizaci, kdyby jejich eh, prvním úkolem nebylo zachraňovat lidské životy? A já skutečně Eh, musím říct, že, že velice lituji toho, že komise k tomu přistupuje tímhletím hrostým způsobem. A já jsem skutečně na straně těch, kdo zachraňují životy ve Středomoří. Ano, eh, eh, k tomu dopisu, o nímž hovořila Barbara Spinelli, já o tom budu hovořit s komisařem Avramopolusem, až se s ním setkám, až sem přijde. A toto je dopis 18. března o misi Frontexu. A e, tady se říká, že je legitimní e, informovat libýskou pobřežní stráž e, o lodích, které jsou v nouzi. Takže pan komisař tady bude dnes odpoledne, takže hm, o něm budu hovořit. Manjor. Děkuji. Já musím říct, že prvním systémovým problémem zde je to, že neexistuje jiná cesta než nelegální překročení hranic. My tady nemáme žádné legální cesty pro migraci. Čili e, toto je systémový problém. Takže ti, kteří toto e, usnadňují, toto nelegální překračování hranic, tak de facto, e, de facto tím chrání životy. Toto skutečně je o záchraně životů a proto ta směrnice je naprosto nelegální. A to je třeba vidět v tomto, této souvislosti. Já myslím, že eh, naslouchat komise a Frontexu to je celkem provokativní. Eh, komise říká, že kriminalizace humanitární eh, pomoci by mm, se neměla konat, by, měla, by se tomu mělo být vyhýbáno. Ale co, co to je za formulace? To prostě snad musí být zakázáno. Tady vidíte, eh, máme tady dobrovolníky, kteří jsou eh, posíláni do eh, vězení, jsou na ně vystavovány likvidační pokuty, které prostě nemohou zaplatit a tak dále. Takže tady skutečně to jsou ostrašovací metody, ale zároveň se tady riskují životy lidí. Ano, já děkuji zde přítomné zastupkyně eh, nevládní organizace a za ty příběhy, eh, protože to je stránka, to je pohled na věc, který v podstatě eh, neexistuje a chybí v komisi. Já musím říct, že vy máte zdokumentáno, zdokumentováno 7 tisíc případů nelegálního navrácení do sousední země. To je prostě něco, nad čím bychom měli být eh, maximálně rozhorčeni. Tady máme nevládní organizace, které se snaží nejenom eh, bránit a naplňovat humanitární principy a principy mezinárodního práva, takže to je ten problém. Ano, eh, my eh, tady eh, jsme sepsali dopisy, někteří z nás, tady máme 7 tisíc případů a také myslím, že pokud tady máme skutečně 7 tisíc dokumentovaných případů, tak jak si s tím musíte něco dělat, a vy jste v současné době součástí problému, ale měli byste to řešit. Eh, mě by eh, zajímalo, ano, vy jste eh, žádali o podporu Evropskou komisi, ale prosím, kdybyste mohli upřesnit, jakou přesně podporu potřebujete. Vím, že nejste jediní, že těch nevládních organizací je hodně, čili to je otázka, co od nás potřebujete. Vy skutečně se tady snažíte plnit zákon a humanitární principy a my bychom vás měli podpořit. Takže skutečně mm, my bychom potřebovali vědět, co konkrétně můžeme pro vás udělat eh, jako vyjádření solidarity. Děkuji. Lišlein, děkuji, děkuji pane předsedo. Já chci poděkovat zde eh, našim řečníkům a to především já chci poděkovat Mileně. Eh, eh, my již jsme se poznali v minulosti a já zde chci poděkovat za tak jasné svědectví a jasné osvětlení toho, co se děje bohužel po celé Evropě. Podle mě tato diskuze, tato kriminalizace je absurdní protože to jsou nevládní organizace, které pouze v podstatě substitují instituce, které chybí, protože my jako Evropská unie ani mm, také toto neřešíme na těch trasách na, eh, nebo ve středozemním moři. Takže to jsme chtěli v posledních letech, aby skutečně se toho ujala Evropská unie a ta vyhledávala tyto osoby a zachraňovala je. Je třeba, abychom přece respektovali základní práva, což je eh, základ naší unie, to znamená zachraňovat životy na moři. A takže i ta balkánská trasa, Mm, řada mm, úředníků říká, že snad byla zavřena, ale já eh, bych ráda se podívala na hranici mezi Bosnou a Chorvatskem, kde pořád jsou tisíce lidí eh, v soufalých podmínkách, nelidských podmínkách, bez toho, aniž by měli přístup k legální pomoci, k pomoci právníků či k zdravotní pomoci. Takže to se děje. Mm. A naše odpověď přece nemůže být jenom taková. To je třeba, aby všichni si to uvědomili. Třeba Bosna Eh, přijala i miliony euro z evropských fondů, aby garantovala minimální důstojné podmínky pro přijímání migrantů, kteří žádají o azyl. A, takže já nechápu, jak to vůbec komise monitoruje, jak tyto prostředky jsou čerpány. Jsou to peníze eh, našich občanů. Například já neustále dostávám dokumenty, materiály, fotografy fotografie, videa, které ukazují systematické porušování základních práv ze strany chorvatských orgánů, úřadu a také, že e, zde je porušován ten princip, že nelze vytlačovat tyto osoby, kolektivně vytlačovat, na to máme videa. A zde my jsme i s 20 kolegy podali interpelaci na komisi, aby komise my jsme se ptali, jak komise chce prověřovat eh, toto systematické porušování základních práv. Eh, eh, dokon, já bych řekla, že to jsou mm, podvody, podvodné jednání ze strany chorvatské úřady a my jsme čekali pět měsíců na odpověď Evropské komise. Proč? A my jsme se ptali vůbec, zdali Frontex působí na této hranici a zdali monitoruje, co se tam děje. Takže zde od povědi, komise říká, že mm, prověří eh, to obvinění vůči chorvatským úřadům a já se ptám, jak to postupuje a kriminalizace vůči všem, eh, i Cedric Eru, Juventa mm, a další, Open Arms, Sea-Watch, to jsou všechno organizace, které jsou kriminalizovány a zastrašovány eh, vlastně tímto, což je nepřípustné a k směrnici pro, o usnadňování tedy přechodu. Takže je třeba, aby zde, e, e, zde byla povinna ta klauzule výjimka pro e, humanitární pomoc, aby to bylo obligatorní, stejně jako v Itálii, ale bohužel nevidíme toho účenky, protože nejenom vláda kriminalizuje tyto organizace, ale bohužel i část soudců je kriminalizuje. Mm, mm, mm, eh, a snaží se státní zástupci zahajovat eh, trestní řízení proti těmto osobám, i když nakonec dojde k závěru, že nedošlo k spáchání žádné trestné činnosti. Závěrem, eh, já bych ráda, abychom skončili tento mandát tím, že budeme mít více jasno. Zde existuje takový paradox, soudní paradox. V podstatě zde je to takové tedy absurdní, protože my říkáme, že Libie je to je bezpečné území a mm, bez libijské, mm, po, libijská pobřežní stráž e, neustále flagrantně porušuje základní práva a to je prokázané, že tam dochází ke konstantnímu porušování základních práv a takže my chceme jasnější odpovědi v této chvíli. You'll be lucky. <laughs> But, uh, Mr. Jurek. Pan Jurek? Pan Jurek? Když eh, vidíme, jaký politický nebo společenský cíl je třeba realizovat, eh, tak se nemůžeme ohlížet eh, po právu. To je teze, o, které se odpír, o kterou se opírá populismus všeho druhu. To jsou anarchistické koncepce politiky, kde právo je nástrojem kontroly nad našimi oponenty, ale na nás se žádné právo nestahuje. V článku 11 jednacího řádu našeho parlamentu se říká, že eh, máme eh, povinnost se navzájem respektovat No Ana Gomeš, eh, která tady bohužel není, eh, obvinovala ve svém eh, proslovu mnohé vlády Evropské unie z fašismu a zejména, a to je znepokojivé, zejména vládu chorvatskou, kterou dnes vede náš bývalý kolega Plenkovič, který zde pracoval v zahraničním výboru. Mějme na paměti, že unijní vlády jsou vlády demokratické a nemáme nikde potvrzeno, ani nemáme zdůvodněné podezření, že by zde byla eh, demokracie ohrožena. Toto je možná osobní názor, ale Eh, takovéto názory eh, eh, v podstatě, kdyby, kdyby byly v podstatě jsou to takové agresivní výroky, na které by náš výbor měl okamžitě reagovat, ale myslím, že Claude na to asi reagovat nebude, protože Eh, eh, většina a eh, menšina v tomto výboru se k sobě chová různě, ale článek 11 je jasný a to, co tady řekla paní Gomeš, to je narušení právního státu a zásad práce v našem výboru. No, e, k tomu meritu věci se ještě vrátím, ale my se nyní točíme v kruhu. Existuje, e, existují problémy, které s tím, jak jejich počet narůstá, tak se těžko regulují. A sice e, humanitární pomoc těm, kteří na ní mají nárok, Eh, tak je těž, těžší poskytovat s tím, jak narůstá objem nelegální migrace. Eh, nicméně já tedy chci eh, se zastat právního státu a zejména platnosti našeho jednacího řádu i v tomto výboru. Děkuji. Děkuji ještě paní Holmajer, poslední v tomto kole. Děkuji. Eh, že ještě mohu na dvě minutky rychle něco říci. Eh, eh, kolegové z SAD, tak jak to tady právě zaznělo, já si myslím, že takové to paušální obvinování a odsuzování chorvatské vlády, případně jiné vlády, že to je opravdu problematické. Já situaci v Chorvatsku znám a Eh, vím, že to není jednoduché. Máme země, které eh, migranty jednoduše a prostě posílají dál, ať se o ně postarají. Eh, já jsem velice smutná z toho, že mandátu Frontextu zní, je zapsáno, že ze třetích a ze čtvrtých zemí ty lidi nemůžeme vracet. Eh, to je vlastně otázka eh, těch lidí, kteří jsou v Srbsku. U Frontexu eh, můžeme postupovat pouze na základě právně správných a zdůvodněných jaksi základů. A já myslím, že to skutečně není dobře tak, jak to máme, poněvadž lidé, kteří se sem dostávají z třetích zemí, eh, nemají nárok na eh, azyl, eh, tak de facto nemohou být ani odsunutí zpátky domů. A další věc je to, že také pro chorvatské úřady není situace jednoduchá. To znamená, že pomocí EASO a Frontextu Eh, musíme tedy eh, vytvořit situaci, eh, kdy tedy tam to napětí zmizí. V podstatě jde to nejenom vlastně ve směru k EU, ale také k těm původním nebo zemím původu. V podstatě to, že každý má nárok se dostat do Evropské unie, to neodpovídá našim zákonům a my eh, eh, de facto nemůžeme tady uzákonit to, že každý, kdo si myslí, že je eh, uprchlík nebo myslí si, že má právo na azyl, tak v podstatě si to může vynucovat. To jsou, tak to není. Nevládní organizace to musí dodržovat. Já nejsem pro jejich kriminalizaci, ale pokud tedy se chtějí proti něčemu stavět, tak musí eh, se pohybovat v právním rámci. Ano, jsou, jsou zde vládní organizace, nevládní organizace, které to tak dělají a dostávají dokonce od nás finanční pomoc a tedy vlastně eh, eh, pomáhají nějakým způsobem lidem, kteří se nacházejí u nás eh, a to je jak na vládní úrovni, tak na, nevla, na úrovni nevládní organizací. Prostě musíme k tomu přistupovat diferencovaně podle zákona a ne tady paušálně někoho obvinovat. To pomáhá, pomáhá jenom populistům. My eh, máme pro mě málo času, ale já bych teď eh, eh, požádal naše řečníky, aby stručně se vyjádřili a také komise, prosím, jaké jsou důkazy, které vám brání ve vydávání nějakých pokynů. To se mi zdá poněkud absurdní. Tady eh, hovoříme o eh, jakýchsi podivných eh, diskrétních akcích nevládních organizací, které mají určitý pochybný aspekt, ale má to velký politický dopad a máme tady velice nerovný přístup ze strany členských zemí. Takže parlament, myslím, že zcela poprávu žádá, aby se tím komise zabývala. Takže skutečně eh, máme takový pocit, eh, jako by komise se bála členských zemí a eh, a myslím, že naši poslanci se poprávě, po, poprav, poprávu ptají, proč vlastně vám něco brání v jiném přístupu nevládní organizace eh, de facto eh, říkají, že nechtějí podporovat nelegální imigraci, ale chtějí, aby bylo jasno, aby nebyly kriminalizovány. Eh, čili my na konci mandátu chceme jasně říci, že nepodporujeme nelegální migraci, ale chceme, aby bylo jasno, a aby bylo jasno také pro nevládní organizace, hovoříme tady o firewallech a tak dále. Prostě neměli bychom se dostávat do situace, kdy dochází kriminalizaci. Paní Holmajerová má pravdu, je to komplikované pro členské země, ale prostě tady jde o nějaké pokyny. No a e, Frontex, my tedy budeme hovořit s Avramopolem, tedy panem komisařem o tomto dopise, takže prosím. Thank you very much. Um... Děkuji vám. Se všeho toho plyne, že je to nesmírně složitý problém, ta interakce s trestním právem, ale já nechci žádným způsobem budit dojem, že komise se nějak zatvrdila. Vy jste řekl, že ne, už nemám přednášet dlouhý projev teď, ale přitom vy jste pronesli několik silných slov a Víte, že komice eh, tvrdě pracuje eh, k těm pokynům. Komise vytvořila hodnocení, podala zpětnou vazbu, byla to vážná eh, evaluace Vzhledem k tomu, že tady hovoříme o trestním právu, tak to je velice citlivá oblast národní legislativy, o tom my nemusíte nic vysvětlovat. My nezabíháme do národních trestních zákonů a tak dále, ale je potřeba mít nějaký pevný základ, ale ne nechci, aby to budilo dojem, že jsme nějak zavřeli dveře a že je to hotová věc. My se tím zabýváme, udržujeme dialog, je pro nás důležité ho udržovat. Já jsem si vyslechl, co tady řekla kolegyně, to bylo velice působivé svědectví a právě to a další věci budou námi zohledněny. My nasloucháme, budeme zkoumat eh, veškerá dostupná data a studie a jak jsem už říkal, tohle je nekončící proces Chystá se schůze a na této schůzi se budeme problematikou zabývat podrobněji. Chtěl bych zdůraznit, že komise si cení vynikající práce organizací občanské společnosti. Chápeme, že občas pracují v těžkých podmínkách. My o těch podmínkách víme, slyšeli jsme o nich dnes ráno a jak jsem už zmínil, v případech, kde je to vhodné a kde eh, proto máme dispozice, eh, podnikáme jasné kroky a zahajujeme řízení pro porušení předpisů. To je jasné, komise takto jedná jako strážkyně smluv a jedná rozhodně tam, kde má důvody jednat. Takže prosím, na to nezapomínejte a nemyslete si, že komise nedělá svou práci. Komise dělá svou práci, ale dělá ji na základě důkazů. Děkuji. Ano, vy ty důkazy máte. Problém je, že my nechceme, aby se komise odklánila od toho osvědčeného postupu, kterým je zahajování řízení pro porušení předpisů, z důvodu, že chápete tlak, pod kterým členské státy jsou. Teď se ale komise ubírá poněkud jiným směrem. Pokud říkáte například, že nejsou žádné důkazy, když ty důkazy jsou, tohle právě vydal petiční výbor. Je to poměrně tlusté. Já si to čtu, co tady sedíme. A upřímně řečeno, říkat, že tady jde o trestní právo, to je opravdu frustrující. Mají to být pokyny pro různé jurisdikce, eh, trest, eh, trestně právní jurisdikce členských států. Má to pomáhat nevládním organizacím, aby se vyhýbali těm klasickým situacím, kdy jsou kriminalizovány. Pokud, to členské stát, pokud se to členským státům nebudou, nebude líbit, eh, tak v pořádku, ale prosím neříkejte, že nejsou důkazy a že je to záležitost trestního práva, protože z toho jasně vyplývá, že teď ke konci mandátu se nemůžeme spolehnout na komisi. Bohužel. Nemůžeme se spolehnout na to, že dosáhne nějakého pokroku. Vy mi podsouváte, že jsem řekl, že nejsou žádné důkazy. Já jsem ale řekl, že problémem je množství důkazů. Já si ale myslím, že těch důkazů je dost. Můžete mě podpořit, já si myslím, že důkazů je dost. Zcela jasně. Tohle je opravdu absurdní situace. Frontex, prosím. Chcete zareagovat? k tomu dopisu? Mně nepřísluší reagovat na ten dopis, který tu byl zmíněn. Pokud je to jediná otázka, kterou na mě máte, tak nemůžu odpovědět. Prosím velice stručně, poslední kolegyně. Já zareaguju velice stručně na otázky, které na mě směřovaly. Pokud jde o eh, Madinin případ a o ten dopis, tak je třeba zmínit, že zatímco rodina byla v, ve vazbě, tak Evropský soud musel třikrát vydat předběžná opatření, aby je Chorvaté eh, propustili z vězení a umožnili jim kontaktovat právníka. My jsme zahájili řízení jménem eh, Madininy rodiny na neznámého pachatele, nicméně chorvatský státní zástupce to odzamítl pro nedostatek důkazů. A nezapomínejme, že klíčové důkazy byly ztraceny nebo smazány. My jsme to pak hnali výš k mezinárodním instancím společně s partnerskými nevládními organizacemi a doufáme, že nakonec se dočkáme spravedlnosti. Pokud jde o náš soudní spor, my jsme se odvolali proti verdiktu a domníváme se, že budeme čekat celá léta, než vyšší soud vynese rozsudek. Mezitím Zatím je rozsudek z první instance eh, poměrně stěžující pro naši práci. Pokud se ptáte, co potřebujeme, tak my bychom potřebovali 34 tisíc euro, ale doufáme, že nakonec je potřebovat nebudeme, protože v Chorvatsku funguje právní stát. Byla bych ráda, kdybychom se soustředili spíše na to, co potřebují uchazeči o azyl. A to je reálný přístup k azylovým mechanismům a reálná možnost žádat o mezinárodní ochranu bez strachu zbytí nebo vytlačení. A je potřeba bojovat proti eh, argumentům chorvatského ministerstva vnitra, které ospravedlňuje to vytlačení článkem 13 člen, šengenského eh, kodexu a ignoruje, že článek 14 má právě tomu zabraňovat. Takže je potřeba, aby nevládní organizace pokračovaly v monitoringu a aby dále podporovali uprchlíky eh, v úpravě jejich právního statusu bez strachu z kriminalizace. Takže ano, komise by se k tomu měla postavit nějak silněji a lépe definovat pravidla, protože na našem případě je vidět, že eh, Chorvatsko, chorvatské orgány zneužívají těch vágních doporučení k boji proti nevládním organizacím a vyzýváme k dodržování zákona na obou stranách. Děkuji moc krát všem třem řečníkům a děkuji kolegům, kteří eh, tu jsou a kteří tu byli v průběhu debaty. Jdeme nyní na bod 9. Děkuji vám. Prosím eh, kolegy, kteří se účastní tohoto panelu, aby přišli sem dopředu. Eh, začínáme poněkud se spožděním a uvedu ten bod, než kolegové dorazí. Jde tady o zkoušku vhodnosti, kterou zahájila komise v oblasti legální migrace na konci roku 2016, kdy oznámila Evropskou migrační agendu, eh, která měla být dokončena na počátku roku 2018. Týkalo se to řady věcí jako modrá karta a dalších. Proběhly také nějaké studie o ceně neevropy v oblasti legální migrace. Je to velice obtížná oblast, protože se zdá, že tu nemáme příliš mnoho manevrovacího prostoru v oblasti legální migrace. A to ani parlament, který se zatím nedostal ani k prvnímu čtení o modré kartě, protože některé frakce pokrok nechtějí, protože to má v názvu slovo migrace. Takže bohužel jsme ve velice uh, těžké pozici. Což není chyba komise tentokrát. Bohužel některé frakce v našem parlamentu příliš nespolupracují. Takže jsme v situaci, kdy se nedostaneme ani k revizi modré karty, ani k prvnímu čtení. Tohle je tedy zkouška vhodnosti legální migrace. Zdá se, že nikdo se, se k tomu nemá. Můžeme se zeptat frakcí, jestli chtějí první čtení modré karty, oni řeknou, že ne a půjdeme na další bod. Můžeme to udělat tak, anebo můžeme eh, pokračovat podle programu. Bude vůbec nějaká legální migrace v příštím mandátu a tak dále. Eh, to není otázka na komisi tentokrát. Tentokrát víme, či je to vina. No, je to celé tak trochu fraška, tato situace. Pane Ele, Nejprve si vyslechneme vás a potom dáme slovo kolegům, kteří budou prezentovat eh, tu studii oceněn Evropy. Tak, co si myslíte? Jaká je situace? Začněte možná tou modrou kartou, o které jsem teď právě hovořil. Děkuji vám, pane předsedo, vážení poslanci. Já nejdřív rovnou řeknu, na základě toho, co jste právě řekl, že opravdu legální migrace existuje, probíhá i dnes legální migrace má humanitární faktor, to je to znovu usidlování, tam je ten cíl 55 tisíc, který se implementuje. Pak tu máme pilotní projekty legální migrace, o kterých jsme informovali před několika týdny a které se také momentálně implementují. A máme také modrou kartu. O té jste se zmínil a jsem velice vděčný za to, že jste řekl, že komise eh, nemůže za selhání v případě modré karty a že je to spíše rada, která zastává velice restriktivní pozici. To ale neznamená, že nemáme modrou kartu. Ještě parlament jsem říkal, že za to může, říká předseda. Ano, eh, v tomto kontextu Jde o to, že chceme prověřit, zda naše politika legální migrace a současné aký v oblasti legální migrace splňuje svůj účel, zda je vhodné. Všichni se jistě uvědomujeme, že legální migrace je e, nutnost a že je to velice komplexní fenomén a právě proto komise i parlament žádali o tyto studie. Myslím si, že nyní máme na stole dostatek důkazů a fakt, na nichž můžeme vystavět naši budoucí strategii. Já už jsem začlenil ty studie do širšího politického kontextu, kontextu takzvané migrační krize a politiky Evropské unie, která se v posledních třech letech hodně soustředí právě na zabraňování příjezdu eh, ilegálních migrantů a na zprávu vnějších hranic a na efektivní zvládání příjezdu osob, které žádají v Evropě o mezinárodní ochranu. Myslím si, že existuje široký politický konsenzus eh, v tom smyslu, že je potřeba snižovat ilegální migraci, jak jen je to možné. Tím ale nemůžeme skončit, to si musíme upřímně říct, u toho se nesmíme zastavit. Musíme celkově zvládat migraci daleko nad rámec pouze boje proti ilegální migraci a eh, řešení eh, akutních krizových situací krátkodobých. To jsou tři pilíře. Potřebujeme legální migraci z humanitárních důvodů, což je eh, přesídlování. Potom potřebujeme migraci pro naše pracovní trhy. A konečně potřebujeme legální cesty do Evropské unie a proto musíme vyjednávat se třetími zeměmi, abychom takovéto legální trasy nabídli. A z tohoto důvodu Komise podpořila legální migraci v Evropské agendě eh, migrace z roku 2015 a ve sdělení Komise o legální migraci z loňského září a ve zprávě o pokroku, která je nejnovější z března 2019. Jaké jsou výsledky té zkoušky vhodnosti? Bylo potvrzeno, že je potřeba efektivní eh, legální politika jakožto klíčový komponent evropské politiky, ke zvládání migračních toků. Jsou tu také pozitivní prvky na základě současného migračního aký. Já dám dva příklady. Za prvé, Zvýšila se úroveň práv, které jsou dávány legálně pobývajícím příslušníkům třetích zemí a za druhé se zlepšila ochrana rodinného života. Zároveň ta zkouška identifikovala mnoho aspektů, kde ten dopad byl omezenější a to zejména pokud jde o přitahování eh, dovedností a talentů, které jsou potřeba pro evropskou ekonomiku, to je právě ta modrá karta, o které hovořil pan předseda, a za druhé jsou tu horizontální kritické problémy. Právní rámec je roztříštěný a plný děr. A také jsme nalezli problémy s implementací, zejména pokud jde o transpozici směrnice o legální migraci. Nyní se tedy chystají následné kroky, které už budou na příští komisi a příštím Evropském parlamentu, které budou muset vyvodit politické závěry z této prověrky, z této zkoušky. Teď je ale potřeba zahájit diskuzi o obsahu, abychom z toho vyvodili správné politické závěry. Přitom je potřeba si všímat několika důležitých indicí. Za prvé potřebujeme harmonizovanější přístup k přitahování vysoce kvalifikovaných pracovníků, za druhé potřebujeme silnější vymáhání stávajících směrnic a pokynů k jejich uplatňování a za třetí je potřeba bojovat s nekonzistentnostmi a dalšími identifikovanými mezerami. Velice stručně k té studii o modelu projevování zájmu. To jsou modely, které poměrně úspěšně fungují v zemích jako je Kanada, Austrálie a Nový Zéland. V Evropě jsme zvyklí na modely, které jsou řízené poptávkou, a příjezd pracovníka ze zahraničí je podmíněn pracovní smlouvou. Ten model vyjadřování zájmu obsahuje jiné mechanismy selekce. Probíhá preselekce migrantů do nějakého půlu a potom finální výběr z tohoto půlu. Tento systém, který funguje jinde, se nedá tedy přímo eh, přenést do Evropské unie. Nicméně existují určité prvky, jako je prescreening a pooling, které by se daly uspůsobit evropskému kontextu a které by zlepšily eh, kvalitu mezinárodního hledání pracovní síly. Eh, takže těmito aspekty studie se budeme zabývat a vyvodíme z nich závěry. A konečně bych chtěl říci, že všechny Eh, instituce a aktéři, včetně členských států, během té prověrky vhodnosti zdůraznili, že Evropská unie má přidanou hodnotu v podobě společného právního rámce pro legální migraci, což je slibné, ale problém bude v detailech. Je také potřeba mít dlouhodobou perspektivu eh, v oblasti migrace a zároveň řešit okamžité problémy. A druhý bod mého závěru. Do jaké míry je potřeba dále rozšiřovat evropskou migrační politiku v budoucnosti? To bude hlavní otázka v nejbližších měsících. Zjištění plynoucí z této prověrky vhodnosti budou mít vliv na politická rozhodnutí v této oblasti. My budeme i nadále pracovat, komise, parlament i členské státy, na tom, aby naše společná migrační politika byla eh, způsobila do budoucna a pomáhala řešit eh, problémy, které možná nastanou. Těšíme se na vaši zpětnou vazbu a na diskuzi o výsledcích této prověrky vhodnosti a o dalších krocích do budoucna. A já se ještě vrátím k vašemu úvodu, pane předsedo. Zda je sklenice napůl plná nebo napůl prázdná, to je možná otázka výkladu. Každopádně v té sklenici něco je a já si myslím, že v následujících letech a v příštím legislativním období ji jistě celou naplníme. Děkuji vám. A můj pohled na to je, že ne, žádnou sklenici ani nemáme. Sklenice je schovaná ve skříni a nikdo do ní nic nelije. Kdybyste měli dostat nějakou cenu za to, jak budíte zdání, že v Evropě máme nějaký rámec pro legální migraci. Někdo tvrdí, že ani znovu usidlování není legální migrace. Nicméně vy to dělat musíte, je to vaše práce a mimochodem, komise je právě ta síla, která se snaží o vytvoření eh, legální migrace pro studenty, výzkumníky a tak dále. My jsme si bláhově mysleli, že když členské státy říkají, potřebujeme legální trasy, eh, aby nebylo příliš mnoho ilegálních migrantů, takže to také nějak podpoří činy. To zase není chyba komise, členské státy to neudělali a teď jsme v situace, kdy e, i členské státy, i určité síly v Evropském parlamentu nejsou ani schopné zrevidovat, zdůrazňuji zrevidovat dokument, který se týká vysoce kvalifikovaných migrantů a to jenom proto, že je tam slovo migrace až sem jsme to dopracovali a já si myslím, že možná komise by měla zrevidovat svou prezentaci, aby byla realističtější. My nemáme ani legální trasy, protože nejsme schopni revidovat situaci ani u vysoce kvalifikovaných pracovníků. Na tož pak nějaké širší právní, eh, legální cesty do Evropské unie. Nemůžeme hovořit o eh, legálních trasách, eh, když žádné v Evropě nejsou. Já tedy tak optimistický nejsem, ale říkám ještě jednou, komise za to nemůže. Já beru na vědomí, že máte tento narrativ, ale o znovu usidlování resettlement příliš nemluvte, protože to nevnímáme jako součást balíčku legální migrace. Takže teď se dostáváme k důvodům, proč potřebujeme legální migraci. A to bude prezentace kolegů z EPRS o studii o ceně Evropy. Je to eh, Brite van Valdehoy a Eleni Tillion a já jim dám rovnou slovo. Odprezentují nám studii a eh, Lina Vasilute je další z těchto kolegů. Takže prosím, první kolega má slovo. Můžeme se posunout ke druhému slajdu, prosím. Ono je těžké teď začít, ale eh, já vám eh, představím eh, legální migraci a potom kolegyně pohovoří za SEPS. To, je, to jsou autoři také studie. Takže musím mm, říci, že e, o toto téma jsme byli požádáni od vás, e, tedy pane předsedo, a zapadá to do kontextu svobody a bezpečnosti obecně. Jenom bych chtěl využít příležitost a vysvětlit, proč to děláme. Ano, to již zaznělo ve zprávě z roku 93, kde e, která eh, má název Non-Europe, žádný růst, dekadence a podobně, úpadek, to je eh, součást celého tohoto jevu, to znamená eh, zoufalství, které vede často k násilí. Další slide. A takže zjištění tohoto projektu Eh, tak eh, cílem je zjistit eh, bariéry mm, spolupráce, které existují v oblasti bezpečnosti a je to nedostatek vymahatelnosti norem a hodnot. To je hlavní pří, příčina i nedostatky v, některém, v, něk, v některých politických rámcích. Tyto nedostatky mají dopad na individuální úrovni, a to především pokud jde o prevenci, eh, uplatňování základních práv a svoboda. Mají to, má to i negativní ekonomický dopad, eh, což je asi 180 miliard euro podle odhadu. Představte si, co s tím bychom s těmi penězi mohli udělat eh, pro bezpečnost a větší svobodu. Je zde celá řada alternativ, které zde eh, stojí před budoucím parlamentem, a to znamená dále pracovat na mechanismu pro prosazování základních práv právního státu a podobně. Potom je to ten cyklus eh, trestní politiky, komise potřebuje zajistit bezpečné cesty pro migranty, aby se mohli dostat do EU a potom je to završení Evropského rámce základních práv. Další slad. Co vyplývá z projektu, když hovoříte o dopadech základních práv? tak zde jsou dvě zajímavé dimenze. Za prvé, když hovoříme o migrantech, tak je třeba se podívat na eh, negativní dopad eh, dlouhých migračních tras a čím jsou delší, tím je ten negativní dopad větší takže eh, zde na začátku toho roku byla předložena asilová politika, která jasně ukazuje, že eh, čím delší ta trasa, tím se eh, kumuluje negativní dopad na jednotlivce. Další důležité zjištění z této zprávy, pokud je o dopad na základní práva, že máte zde přímý a nepřímý dopad, který také ještě zhoršuje životy lidí takže eh, my se nedíváme na okamžité škody, ale materiálně, nemateriálně. ale jaký to má eh, dopad do budoucna, to znamená na školní docházku, na, zdr- na mentální zdraví, na zaměstnanost a to je kvůli té nedostatečné spolupráci. Takže zde vidíme tabulku, která kumuluje všechny negativní dopady ve spolupráci, jaké to má negativní ekonomické dopady. Mě bych trochu vysvětlit, že tam kolem je taková e, tečkovaná čára, která ukazuje nedostatečnou vymahatelnost základních práv a právního státu. Víme, že korupce zde hraje svoji roli, ale to e, není všechno. Je třeba e, více analyzovat proč tedy zde v naší společnosti nejsou garantována základní práva. Když diskutujeme o těchto číslech, tak je třeba si uvědomit, že některé oblasti mají dopad pouze na individuální skupiny, jako LGBTI například, a někde máme i oblasti, kde je třeba dělat větší výzkum, ochrana osobních údajů nebo eh, právo na sebeurčení a podobně. Takže zde je třeba se podívat na to, zdáli E, e, jak, do jaké míry to garantuje základní práva. Tam mm, ten oranžová mm, část 28 mm, e, miliard euro, takže na to se zaměřím, tyto dopady. Hlavní zjištění této zprávy, o které po mně ještě bude hovořit Lína, je, že Ambice EU, což vyplývá i z závěru Stampere před 20 lety, takže jde o to přistupovat ke všem nediskriminačním způsobem a to nebylo splněno kvůli nedostatečné implementaci a spolupráci v oblasti norem ochrany základních práv a vzhledem k tomu, že vše je roztříštěné. A tyto nedostatky a bariéry, to vede k velkým ztrátám individuálním i kolektivním. Také i to podkopává schopnost nalákat eh, nové pracovníky na trh práce a má to i dopady na demografii a podobně. Takže my jsme v té studii pouze se zabývali lidmi, kteří již jsou tady. A nyní ještě zde kolegyně z komise hovořila o lep, alternativách, lepší implementace a vymahatelnost, potom další mm, standard pro budoucí parlament, to je rozšířit eh, legislativu na další sektory nebo i přijmout eh, tedy takový závazný migrační kodex. Tak vidíme takže nyní, pokud jde o tu e, politickou alternativu, která bude zvolena, tak určitě každý rok lze ušetřit 22 miliard a Lína bude pokračovat s dalšími detaily. Prosím. Děkuji. Za prvé chci poděkovat výboru Libe, že jste požádali o tuto studii a studie, eh, to je týmová práce a mm, je to multidisciplinární výzkum právních, ekonomických eh, a dalších eh, dovedností, které jsme museli spojit. Náklady na to, když nebude Evropa, non-Europe, tady šlo o to zjistit praktické bariéry a právní vakuum, které skutečně si myslím, že eh, toto je čas pro Evropu. Mnohé členské země nechápou, že národní řešení pro mnohé věci, včetně migrace, eh, že čas pro ně tedy už je dávno pryč. A já skutečně se obávám, že členské země se tady mm, nehodlají pohnout, ale my právě toto musíme požadovat. Jinak skutečně to ztratíme v mnoha oblastech. Ano, děkuji. Barboro, chcete něco říci? Ano, jenom, protože už máme sklos, jenom mm, mm, k té modré kartě, tak bych chtěla říci, že mně se zdá, že komise asi je příliš optimistická, když hovoří o radě, která údajně pochopila přidanou hodnotu takovéto harmonizace této legální cesty. Pokud jsem to dobře pochopila v překladu. Takže já si myslím, že rada vůbec nepochopila nic. A rada spíše chtěla eh, tedy nějakým eh, způsobem eh, revidovat Blue Card a teď ten je, status quo z Blue Card nefunguje, což zde mm, nám mm, ta analýza jasně ukazuje, jaké jsou ty náklady na to, když nebude Evropa, non-Europe. A já myslím, že ani eh, komise se nesnažila o nějakou změnu, aby to fungovalo. A závěrem bych řekla, že pokaždé, když komise nám říká, že je třeba se podívat na tu sklenici, zdali je napůl plná nebo napůl prázdná, takže politici často tuto frázi používají a mě to dělá velké starosti, protože to znamená, že asi něco vážného se stalo a já jsem si toho nevšimla. Děkuji. Děkuji, Barbara. My tady eh, nebudeme mít mnoho času na odpovědi. Tady se hovoří o eh, poloprázdné sklenici, která tady vlastně ani vůbec není. No, eh, prostě tam opatření pro migraci musím říci, že, že to je v podstatě taková jakási Eh, mozaika poskládaná eh, a tady do toho vstupuje eh, zaměstnanost, ochrana a tak dále, transfery, emigrace, vzdělání, dovednosti a tak dále. To, to všechno, jak tady zasnělo, to bylo moc hezké, ale problém je v tom, že jak rada Eh, tak parlament eh, reagují poměrně špatně. Takže skutečně tady není důvod k optimismu. A jak řekla paní Sipli, je tady skutečně nebezpečí, že, eh, že příliš mnoho lidí si neuvědomuje, kolik nás stojí to, že nevyužíváme možností Evropy. No, takže uvidíme, jak to bude dál. Těžko, těžko predikovat před eh, volbami do parlamentu. No, alespoň tedy tady máme eh, tak trošku na co navazovat. Takže děkuji vám všem za eh, toto, že jste přišli. Eh, eh kolega z komise a kolegové z EPRS. Uh, no a teď se dostáváme k bodu 10 eh, k Eurojustu a prosil bych příslušné kolegy, aby se usadili tady vepředu. Okay, colleagues, we're running um, a bit behind time, so uh, go straight. Tak kolegové, máme trošku spoždění. A teď jsme konečně u bodu číslo 10, což je prezentace výroční zprávy eh, Eurojustu eh, prezidentem Eurojustu panem Ladislavem Hamranem. Vítám vás a je mi potěšením, že jste mezi nás zavítal. Mm, my jsme se setkali už mnohokrát eh, zde ve výboru máme celkem eh, jasné eh, představy o tom, co vlastně eh, provádíte, rozpočet, činnost a tak dále. A vaše tedy ty zajímavé, zajímavé činnosti. Vaše činnost je nutná samozřejmě a je třeba, aby tady bylo zcela jasně zaměřené i, i ty naše e, konkrétní potřeby, abychom to měli jasně. Ta e, výroční zpráva se týká všech vašich činností, včetně Evropského vyšetřovacího případu. Jenom bych tedy připomněl kolegům, že od prosince bude platit nové nařízení Eurojustu a e, doufáme, že tedy e, se to projeví pozitivně na operačních schopnostech a růstu. Takže e, Ladislave, máte slovo a prosím, předvěte nám svou prezentaci. Dámy a pánové, pane Moraesi, děkuji vám za pozvání a za příležitost prezentovat vám výroční zprávu Eh, našeho Eurostu za rok 2018. Já eh, tedy toto předkládám eh, současnému složení výboru Libe naposledy a je to velice dobrá příležitost, abych vám poděkoval za podporu, které jsme si těšili za vašeho mandátu. Prokázali jste, že vám záleží na bezpečnosti Evropy, na evropských občanech a že vám záleží také na nás na orgánech, které eh, mají v rukou justici a vynucování zákona. Já hovořím jako prokurátor a eh, to je role velice důležitá v bezpečnostním řetězci EU. Eh, právě prokurátoři zajišťují to, že zločinci se dostávají za mříže na základě dobře prověřených důkazů. Eh, prokurátoři jsou srdcem toho bezpečnostního řetězce v EU a já eh, vám jsem skutečně vděčný za veškerou podporu, kterou eh, tento výbor prokazuje. Čili k té výroční zprávě. V první části budu hovořit o třech případech a později se budu zabývat budoucími výzvami Eh, které stojí před naší agenturou a před eh, justičním systémem pro trestní právo v EU. Možná jste slyšeli o operaci Polino, což je velice eh, konkrétní příklad úspěšného boje proti přeshraničnímu organizovanému zločinu. Tady je to výborný příklad, který ukazuje, čeho mohou jednotlivé státy dosáhnout, pokud spolupracují za podpory evropských agentur Europol a Eurojust. Tento případ byl zahájen v roce 2014 a Eurojust toho předali nizozemské orgány které tedy zjistili, eh, že malé restaurace a prodejny zmrzliny se, eh, jsou zapojeny do praní špívaných peněz, eh, zjistili vazby na Německo, zde museli identifikovat partnery těchto restaurací a zmrzlináren, museli zjistit, jaké, jsou, jaké informace jsou k dispozici proti podezřelým osobám slušně řečeno, eh, došlo k uspořádání několika setkání a obě země zjistily, že existují eh, další vazby eh, do dalších zemí, zejména do Itálie a Belgie. A proto tedy hm, jsme otevřeli v rámci Eurojustu mnohostranný případ. A samozřejmě jsme museli zapojit partnery z Europolu, protože Eh, členské země přispívají Europoli a Europol díky nim vypracoval analytickou zprávu a získal zcela jasný obraz, o co tady jde. Bylo zjištěno, že jsou zapojeny eh, drogy z Latinské Ameriky přes eh, Antwerpy a Rotterdam. Tyto drogy se prodávaly zejména v Německu a zisky byly potom prány v Nizozemí. Eh, tím, že mafie je rozprostřená před několik, před několik zemí, eh, počítala tedy mafie s tím, že si toho úřady mm, nevšimnou a eh, samozřejmě, kdyby se to vyšetřovalo izolovaně, tak každá část toho řetězce by vypadala jako samostatná kriminální operace. Proto jsme tedy spolupracovali a e, to formou společných vyšetřovacích týmů, e, které tyto země vytvořily s podporou Europolu a Eurojustu. Tyto týmy žádaly také finanční podporu po dobu tří let, a to z evropských fondů. E, tento tým získal 180 tisíc eur. No a Eh, za tyto peníze, eh, co získali daňoví poplatníci, 84 eh, podezřelých osob bylo zajištěno, 2 miliony předmětů a kokain v hodnotě téměř 1 miliardy euro. To vše bylo zajištěno a to je skutečně eh, úctyhodný výsledek. Eh, to nám také eh, říká, že nelze nejze, nelze podceňovat poměrně malé bilaterální případy, které se mohou ukázat jako součástí obrovských schémat. Toto možná trvalo několik let, ale máme jiné případy, které si vyžadují rychlou akci ze strany prokurátorů. A já vám zde uvedu jeden příklad, který se týká zneužívání dětí. Eh, zahájeno to bylo v eh, srpnu 2018 eh, švédská žena zde hovořila o systematickém zneužívání svých vlastních dětí. Ve Švédsku byly velice rychle nalezeny nahrávky a Europol a Eurojust byly velice rychle zapojeny. Bylo třeba nejdříve lokalizovat podezřelé osoby, No a když víte, kde se nachází, je možné eh, vydat evropský zatýkací rozkaz v příslušném formátu a příslušných jazycích. To jsme také provedli. Ehm, Mm, a my jsme také vydali eh, rozkaz eh, pro vyšetřování, tedy evropský vyšetřovací rozkaz, na jeho základě bylo možné provádět domovní prohlídky. Díky této spolupráci se nám podařilo podezřelou osobu zajistit, mimo jiné díky spolupráci sociálních služeb, eh, které pomohly tyto děti uvést do bezpečí. Takže mm, mm, justice a spravedlnosti bylo učiněno za dost. No a e, těm ty příklady by byly neúplné, kdybych nehovořil o terorismu. A já vím, jak e, terorismus e, je významným tématem pro EU a evropské občany. Kolik pozornosti se tomuto věnuje. V loňském roce jsme se museli vypořádat s téměř dvěma stovkami případů terorismu což je nárůst oproti předchozímu roku. V tomto konkrétním případě eh, tady se to se sice netýká roku 2018, ale je to výborný příklad, příklad eh, účinné spolupráce v oblasti justice. Eh, zhruba před rokem Eurojust eh, byl tedy spolupracoval s belgickými a maďarskými eh, úřady. V Maďarsku byl zajištěn syrský občan podezřelý z aktivního zapojení do eh, zabití 20 lidí. Eurojust byl opět kontaktován a my jsme zajistili to, aby informace byly eh, poskytnuty eh, řádným způsobem příslušným orgánům a na základě těchto informací se nám podařilo eh, zajistit tohoto pachatele, uvěznit ho a pokračuje řízení. Dále eh, případy z Mali, Burkiny, Faso a Mali v letech 2015 a 16 eh, tam eh, došlo k zabití 74 lidí a mnoho dalších bylo zraněno. A to, o tom mluvím z jednoho důvodu. U terorismu je tedy vidět, že dochází k posunu od bilaterální nebo národní případů k nadnárodním případům. Do vyšetřování se zapojuje eh, více zemí a třetí země v tomto začínají hrát významnější roli. Proto musíme být otevření spolupráci také za hranicemi EU a z tohoto důvodu se snažíme také navazovat eh, pevná partnerství s některými eh, regiony, jako v tomto případě jsou západoafrické země. Výměna informací a důkazů Eh, nabývá na významu v těchto případech. A z tohoto důvodu Eurojust podporuje iniciativy sedmi členských zemí na zřízení eh, Evropského registru eh, proti terorismu v součásti v rámci Eurojustu, což nám pomůže účinněji bojovat proti terorismu. Čili e, toto jsou některé příklady a teď bych vám možná řekl něco více o budoucnosti a nadcházejících výzvách. Jsou tři. Především digitalizace a technologie, spolupráce se třetími zeměmi a boj za udržení současné úrovně e, naší činnosti, kterou nabízíme jako služby členským zemím. Digitalizace začíná být problémem, poněvadž v tomto čím dál tím digitalizovanějším světě eh, mnozí eh, prokurátoři eh, nadále musí pracovat izolovaným způsobem. Vnitrostátní systémy nebyly zpracovány tak, aby byly schopny si vyměňovat informace a spolupracovat se zahraničními partnery. A z tohoto důvodu Eurojust navrhuje, aby naše členské země přijaly novou vizi. Eh, loni v prosinci jsme navrhli takovouto vizi, která se nazývá digitální justice a to z celkem snadného eh, důvodu. Eurojust v současné době eh, získává informace v různých formátech, z různých kanálů a v různých jazycích. Výsledkem je to, že data, která už se nacházejí ve vnitrostátním systému, je třeba znovu manuálně zadat, je třeba provést překlady v českých zemích a na úrovni EU a to si vyžaduje eh, spoustu další práce, aby byl naplněn zákon. Členské země opravdu přivítali iniciativu Eurojustu. No a my velice rádi budeme eh, pokračovat ve spolupráci s Evropskou komisí eh, na analýze této práce a doufáme, že eh, do budoucna, tedy v brzké budoucnosti, přijdeme s hmatatelným výsledky. Dále, spolupráce se třetími zeměmi v různých případech, to se netýká jenom terorismu, ale i zločinu. Zločin je také globální záležitost, a je třeba na to také globálně reagovat. Co se statistik týče, vidíme, že Eurojust eh, otevírá čím dál více případů eh, se zapojením třetí zemí. Eh, loni to bylo 13 případů, do kterých byly zapojeny neevropské země. Abychom tedy spolupráci mimo EU Eh, usnadnili, eh, chceme se soustředit na země západního Balkánu a Latinské Ameriky. No a další věc, to jsou peníze a zdroje. Ehm, naše výzva do budoucna znamená, eh, zda budeme schopni udržet úroveň služeb, které poskytujeme dneska. Loni jsme otevřeli 3300 případů a jsou to vlastně Eh, případy, kdy členské země dobrovolně se obrácejí na Eurojust. Eh, je to 22% nárůst oproti předchozímu roku a další 3300 eh, případů jsou případy staré, které čekají na dořešení, takže celkem tady máme otevřený asi 6,5 tisíce případů. Eh, rozpočet, s nímž to zvládáme, je poměrně malý, 38,6 eh, milionů eur a eh, z vaší zprávy o příštím víceletém výhledu bych citoval, že Eh, Evropská unie by se měla soustředovat na činnosti, které přinášejí největší hodnotu, největší eh, prospěch. A já myslím, že toto je celkem přesvědčivý indikátor a my eh, tedy vám k tomu určitě dáme více. Co se týče našeho finančního výhledu, tak to vidíte na obrazovce. Musím říci, že Eh, opravdu narážíme na finanční meze. Eh, to eh, je poněkud znepokojivé, že jiné agentury dostávají mnohem více. Třeba Europol dostane v příštím období 33 navíc oproti předchozím období a mohl bych uvádět ještě další příklady, ale najdete je všechny na straně 37 výroční zprávy. Proč o tom hovořím? To je jednoduché Chtěl jsem zdůraznit to, že klíčovým receptem našeho úspěchu v oblasti justiční spolupráce je spolupráce. A spolupráce, to je magické slovo, které je mimořádně důležité. Obáváme se, že tím, že eh, se bude posilovat policie, ale oslabovat justice, vznikne úzké hrdlo, což není dobře. To by mohlo vést k eh, nedobrým výsledkům. Nicméně je to na vás. A na závěr jedno pozvání. Eurojust eh, pořádá otevřené dny pro všechny kandidáty eh, na poslance budoucího Evropského parlamentu. Bude to 2. května. Kdokoliv má zájem a kandiduje, Eh, prosím, dostavte se, budete-li chtít, do, eh, našeho, eh, do naší budovy. Tak vážení kolegové, paní, paní Gomez, paní pan Becker a paní Kiniči. Všichni do jedné minuty, je to možné? Prosím, pokuste se o to, protože pak přijde komisař a budeme na něj mít milion otázek, je to jeho poslední návštěva. Takže vydržíte to pouze jednu minutu. Odpověď zní ne. Prosím, pokuste se o jednu minutu. Ano, prosím. Děkuji, eh, pane předsedo, za vaši zprávu. Já eh, plně podporuji eh, Eurojust a jeho roli. Domnívám se, že to je agentura, která přináší změnu, zejména v boji proti nadnárodnímu zločinu organizovanému zločinu, který je opravdu prostoupen naší společností a který se snaží dostat i do našich rozhodovacích orgánů, včetně vlád, a to za mnoha různými účely a mnoha zákeřnými způsoby. Včetně teroristických účelů samozřejmě. Já bych se vás chtěla zeptat, co může Eurojust dělat pro ochranu whistleblowerů, což je téma, které leží na srdci našemu parlamentu. Brzy budeme schvalovat směrnici o ochraně whistleblowerů. E, já mám na paměti případ Rui Pinto, což je hlavní zdroj v, v kauze Football Leagues. Ten byl nyní zatčen v Portugalsku, e, byl zadržen poté, co byl vydán. A Football Leagues to je přesně případ e, organizovaného zločinu mafiánského typu, který proniká do fotbalu, což má obrovské ekonomické i politické dopady na celou Evropu. Takže role Eurojustu bude nesmírně důležitá a já bych byla ráda, kdybyste se vyjádřil k tomuto konkrétnímu případu, protože na mě se, mě se lidé hodně ptají v Portugalsku na roli Eurojustu. Já vás prosím o stručnost, protože pak přijde komisař, budeme na něj mít milion otázek a máme jenom málo času. Natalí, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat eh, panu eh, eh, předsedovi za zprávu, stejně jako kolegyně. Já agenturu podporuji, protože ona podporuje, posiluje unii justice, což je nezbytné teď v době, jak jsme slyšeli, i ta vyšetřování jsou více a více přezraniční, nadnárodní a mají své takové ramifikace, tedy eh, zasahují do různých zemích a proto Eurojust eh, má svou přidanou hodnotu v oblasti justiční spolupráce. Já mám tři otázky na vás. Hovořili jsme o boji proti terorismu a eh, i mm, to byl nejdůležitější moment prezentace této zprávy. Ve výboru boje proti terorismu, tak tam jsme předložili doporučení, která požadovala, aby agentura eh, eh, byla eh, propojená více s Europolem, tak aby zde existovala vlastně povinná spolupráce právě proto, aby bylo možné efektivně detekovat, zjišťovat potenciální pachatele, vyhledávat je a zde i dokonce mm, s Europolem jste podepsali memorandum, což já vítám. A já chci vidět, jaké jsou další konkrétní etapy pro posílení této spolupráce a jak se vyvinula výměna informací. Vy jste hovořil o výzvě digitalizace a často izolovaně ve, Eh, soudních, eh, v jednotlivých státech je to v držení třeba různých eh, konkrétních orgánů, takže jak to mm, mm, používat systematicky a dále, jak budete využívat Evro, úřad Evropského prokurátora, jak bude vypadat konkrétně tedy tato spolupráce s úřadem Evropského prokurátora a reforma Eurojustu Dobře, minulý, na podzim minulého roku jsme již to přijali, tak já se ptám, jak je to s tou reformou Eurostu. Děkuji a Katarína Kineči a poté Kristin Verža, Marie Kristin Verža tedy. Ano, děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat eh, panu eh, hm, hm, předsedovi Hamranovi. Já Eh, jako eh, tedy eh, osoba působící v justici, tak vždycky jsem věřila v důležitost výměny informací. Ta spolupráce je nezbytná právě pro boj proti přeshraniční trestné činnosti a já pořád to budu podporovat s veškerým přesvědčením. Podporuji tedy vaši práci. A takže já se omezím na dvě úvahy. První, vy jste hovořil o mm, kauze Polino a vy jste hovořil, že tam mm, existuje organizovaná síť mafiánského typu. A já se ptám, vy říkáte, že stávající legislativa má nástroje, eh, které jsou adekvátní pro boj proti organizovanému zločinu a nebo i mm, vzhledem k různorodé legislativě mezi členskými státy nebrání to nějakému kroku vpřed, eh, třeba mít vůbec společnou definici eh, zločinecké organizace, to by možná pomohlo. A já se ptám, v říjnu eh, i eh, byla mm, eh, obnovená umluva z Palerma, která má velkou podporu řady států a mm, je třeba tedy posílit i spolupráci se třetími zeměmi. Paler, konvence umluva z Palerma, tak ta mm, může být přece jedním z užitečných nástrojů a jak ji lze používat. A potom konkrétní otázka, tím uzavírám. To je téma, kde možná ještě asi jsme toho moc neudělali, ale je třeba s tím něco udělat i přes eh, ten trend, že se snižuje počet migrantů. Mně jde o převaděčství eh, a boj, pro, boj proti převaděčům, kteří eh, tedy pašují se migranty. Já bych chtěla slyšet od vás váš názor a děkuji vám za vaši prezentaci a děkuji za vynikající práci, kterou Eurojust dělá v boji proti trestné činnosti. Děkuji a Marie Kristin velice stručně, protože již pan komisař čeká, takže dech, dech, dejte mi můj čas, pane předsedo, já se pokusím ale být stručná. Eurojust spolupracuje vlastně mezinárodní justiční spolupráce. Zde my jsme vždycky měli trochu nedůvěru, když jsme hm, viděli, jak ta spolupráce mezinárodním měřítku funguje, či respektive nefunguje s některými zeměmi. Takže na straně 30 vaší zprávy tam píšete, že Eurojust bude spolupracoval s Libií. Jediná země, která je zde citována v té zprávě, o, když se hovoří o středozemním moři, o této zóně. Všichni víme zde, že v Libii nemají žádný soudnický systém. Tak já se ptám, v čem, spoluprac, v čem spočívá ta spolupráce mezi Eurostem a Libií? A především, v čem spočívá v čem spočívají ty případy, které s eh, Libií řešíte společně? Tedy týká se to hm, převaděčství. A to mě překvapuje, protože my dobře víme, jak to v Libii vypadá. Pane předsedo, já bych chtěla, hm, pokud nebude náš řečník hm, být schopen odpovědět, tak já bych ráda, abychom položili tuto otázku později prostě oficiálně. To je závažná věc. Dobře, takže když se vám to všechno podaří, prosím. Yes. Tak já vás prosím také o stručné závěry. Eh, já se já bych chtěl poděkovat za vaše otázky a za váš zájem. Pokud jde o tu první otázku, eh, ochrana whistleblowerů a také případ Rui Pinto, Tady Eurojust podporuje členské státy a ochrana whistleblowerů je politická nebo legislativní otázka, takže je na národních parlamentech, aby regulovali podmínky, na jejich základě jsou whistlebloweri chránění. V tomto konkrétním případě Rui Pintu mohu říci, že ten byl skutečně whistleblowerem v jiném případu, ale byl vydán z Maďarska do Portugalska kvůli jinému případu. Ne kvůli tomu případu, kdy spolupracoval s policií a justicí. Pokud jde o tu druhou otázku, a to je role Europolu a budoucnost spolupráce mezi Eurojustem, Europolem, EPPO a výměna informací. Tady tou ambicí je, aby docházelo k systematické výměně operačních informací mezi Europolem, EPPO a dalšími agenturami. To je už zákonný požadavek, který je obsažen v různých legislativních nástrojích. To je ten slavný přístup k databázím hit nebo NoHIT. hit. To je potřeba implementovat, ale eh, nepočítalo se s tím, že tento přístup hit no hit má také finanční náklady. Je tedy potřeba zajistit, abychom měli dostatek peněz na eh, naplnění tohoto zákonného požadavku. Pokud jde o případ Polino, je potřeba harmonizovat legislativu. A myslím si, že pokud jde o harmonizaci v této oblasti, tak jsme už dosáhli značného pokroku. A myslím si, že členské státy se shodují na tom, že místo toho, abychom se, se soustředili na legislativní vývoj, měli bychom se soustředit spíše na výměnu informací. Takže to bude patrně příští krok. Pokud jde o nelegální imigraci, Děláme to, že poskytujeme podporu státům, když jsme o to požádali. Může jít o výměnu operačních informací nebo o koordinaci, nebo zkrátka o výměnu důkazů. Takže taková je naše role v této oblasti. Nemáme vliv na počet případů, do kterých jsme zapojeni. To je zkrátka fakt. A poslední otázka týkající se spolupráce s Libií. Jakou spolupráci vlastně provozujeme? Ta spolupráce je jak strategická, tak operační. Opakovaně jsme byli žádáni, abychom zapojili libijské orgány do případů ilegálních migrantů. My bychom chtěli vybudovat solidní strategické partnerství a proto jsme také podpořili program Euromed Justice, kterého se účastní Libie. A jak víte, tak v Libii eh, hlavním problém je najít nějaký orgán, se kterým by se dalo spolupracovat. Eh, děkuji moc krát za čas a za možnost odpovědět na otázky. Marie Kristin, už nemáme čas. Napište to písemně, on vám odpoví písemně. Já jsem to říkal už na začátku, on s tím souhlasí. Děkuji vám moc krát, bereme na vědomí eh, rozpočtové otázky a děkuji za prezentaci. Pane komisaři, chcete přijít blíž? Tedy teoreticky pouze, nikoli politicky. Kolegové, máme velké spoždění, už je 11.30, takže já nebudu plítvat čas úvodem. Řeknu jenom, že tohle je naposledy, kdy komisař mluví k našemu výboru. Je to jasné, protože nám končí mandát, ale to neznamená, že můžete říkat úplně, co chcete. Znamená to, že byste měl spíše pečlivě zvážit, na co se zeptat v této zajímavé poslední fázi. Upřímně řečeno, mě těch pět let připadá spíš jako 25 let. Nevím, jako jak dlouhá doba vám to připadá v komisi, jako 100 let. Myslím toto téma. Myslím si, že v zemědělství by tam to připadalo spíš jako dva roky, ale tady to opravdu připadá jako 25 let, že uběhlo v tomto výboru. Já jsem ztratil pojem o čase, mně se zdá, že teprve včera jsme začínali. Ne, tak já to vidím jinak, já to... Já mám pocit, že už je to opravdu čtvrtstoletí. Tak já už nebudu nic zmiňovat, protože už toho tu zaznělo opravdu hodně. Já dám slovo vám, pane komisaři, abyste k nám mohl naposledy promluvit, než nám skončí mandát a děkuji všem a našemu týmu, kdybychom na to náhodou neměli čas na konci. Takže jestli to správně chápu, tak už žijete déle než já. Každopádně děkuji, Klode, pane předsedo, vážení poslanci Evropského parlamentu, vážení kolegové, chtěl jsem mít příležitost ještě jednou s vámi diskutovat před evropskými volbami a proto vám děkuji za to, že jste mě pozvali na dnešní schůzi. Před téměř pěti lety 30. E, září 2014 jsme se sešli poprvé na výměnu názorů a bylo to více než pouhá výměna názorů. Já jsem e, měl pocit, že procházím zkouškou ve vašem výboru. Chtěl bych vám poděkovat za důvěru, kterou jste ve mě vložili a která byla nejdůležitějším prvkem našeho vztahu. Děkuji vám za důvěru, kterou jste ve mně vložili při úvodním slyšení a také po celé ty roky. Díky silné spolupráci jsme dosáhli mnoha pokroků v oblasti migrace a bezpečnosti, přestože jsme čelili obrovským výzvám, což všichni víme. A také bezprecedentním vlnám migrace a sérii teroristických útoků. Nebylo to jednoduché, a nevždy jsme se na všem shodnuli. V roce 2014 eh, mi bylo řečeno, že Libe je nejtěžším výborem, což je svým způsobem pravda. Vy jste výbor, který se zabývá otázkami, které nyní určují a definují debatu před evropskými volbami. Migrace a bezpečnost to jsou témata, která jsou z definice politická. Jsou to témata, u nich členské státy dlouho požadovaly pouze národní řešení. Je třeba připustit, že Evropský parlament eh, vždy měl větší nadhled a zdůrazňoval, že je potřeba dlouhodobá evropská řešení a strategie. Takže ano, Libe je jednoznačně náročný výbor a to právem. Proto jsem vždy cítil vaši podporu při vývoji obecných strategií, u nichž eh, byly vize parlamentu vždy inspirací. Děkuji vám za vaši práci. Všichni jsme společně dokončili důležité legislativní texty v rekordním čase a často jsme na nich pracovali paralelně. paralelně. Posledním příkladem je dohoda z minulého týdne, kterou jsme uzavřeli po pouze sedmi měsících. Jde o posílení Evropské pohraniční a pobřežní stráže, o stálý sbor deseti tisíc příslušníků a také jsme této stráži dali skutečné pravomoce Eh, abychom naplnili naše sliby. Ještě jednou bych chtěl poděkovat celému výboru Libe, zejména eh, paní Robertě Mecola a stínovým zpravodajům a jejímu týmu. Těším se na vaše hlasování dnes odpoledne, které stvrdí vyjednaný kompromis. Dnes mohu říci, že máme za sebou řadu úspěchů, a že jsme vytvořili politickou mapu pro následující léta v oblasti migrace i bezpečnosti. Jedno ale chci říci jasně, ještě je před námi mnoho práce, zejména na úplné implementaci legislativních textů, které byly přijaty. Naše společné úsilí se soustředilo na hledání nejlepších možných a nejudržitelnějších řešení na základě principu solidarity a odpovědnosti, které jsou v srdci našich evropských hodnot. A vy jste obránci těchto principů. Navrhli jsme okamžitá opatření i dlouhodobá řešení v boji proti eh, migraci a problémy s ní souvisejícími interně i externě. A náš cíl byl jediný, a to rychle a efektivně reagovat na krizi. Náš přístup se soustředil na všechny aspekty migrace. Zachraňování životů. Více než 700 tisíc životů bylo zachráněno ze Středozemního moře od roku 2015. Podpora členských států, které jsou v první linii, a které vítají migranty. Od prvního okamžiku jsme podporovali Řecko, Itálii, Španělsko, Bulharsko, Kypr a Maltu. A poskytovali jsme finanční, technickou a operační pomoc v terénu. Zrealizovali jsme přesídlování a znovu usídlování. Celkem více než 34 tisíc osob, které potřebovaly mezinárodní ochranu, bylo relokováno z Řecka a z Itálie. A víc než 50 tisíc eh, přesídlených uprchlíků eh, pocházejících z mimoevropských zemí nalezlo domov v Evropské unii od roku 2015. Koordinovali jsme externí a interní strategii eh, v boji proti ilegální migraci a rozbíjeli jsme zločinecké sítě pašeráků. Posílili jsme a zmodernizovali jsme zprávu hranic a postarali jsme se o to, aby se dočkali pomoci cestující bona fide. A vytvořili jsme silnou společnou asilovou politiku a posílili jsme integraci což jsou body, ke kterým se ještě vrátím. Mohu si, že jsme na správné cestě. Počet eh, ilegálních migrantů, kteří přijíždějí, se vrátil na úrovně z doby před krizí. V roce 2018 bylo detekováno 153 nepravidelných migrantů na vnějších hranicích Evropské unie, což je nejnižší číslo za posledních pět let a o 90% nižší než v roce 2015. Tento klesající trend pokračuje i v roce 2019. Evropsko-turecké prohlášení vedlo ke snížení počtu migrantů, zejména na trase ve východním středomoří. Evropská unie prostřednictvím nástroje pro uprchlíky v Turecku dosáhla tohoto úspěchu. Tento nástroj je hlavním eh, klíčem k naší spolupráci. Šla o společné kroky členských států, parlamentu a komise. Důležitým prvkem naší migrační politiky je rozšíření legálních možností, aby nebylo nutné využívat ilegálních možností a abychom rozbili obchodní model pašeráků a také pomohli vytvořit praktické kanály pro eh, pracovní migraci založenou na potřebách. Bohužel modrá karta je v patové situaci a já bych chtěl poděkovat Klodovi za jeho snahu a chtěl, a chtěl bych podpořit ambici komise vytvořit atraktivní schéma, které by zlepšilo atraktivitu a konkurenceschopnost naší ekonomiky. Doufám, že příští parlament bude stejně ambiciozní v oblasti legální migrace. Prověrka vhodnosti evropské legislativy v oblasti legální migrace, která vám byla dnes prezentována, ukazuje, že současné předpisy plní svůj účel. Samozřejmě tu je co zlepšovat, můžeme si vést lépe a můžeme lépe regulovat stávající práva a podmínky všech, kteří přicházejí do Evropy studovat, pracovat anebo z rodinných důvodů. To je v zájmu nás všech. Ústřední součástí naší politiky jsou také mezinárodní synergie a jsem rád, že, několik, že se chystá několik pilotních projektů s partnerskými zeměmi, což je navíc doplněno partnerským rámcem pro migraci, který je pevně začleněn do našich celkových vztahů s partnerskými zeměmi. Teď přejdu k jedné z nejkritičtějších otázek posledních let – a to je způsobení nějaké reálné změny v oblasti migrace v budoucnu a vytvoření společného evropského asilového systému. Já bych chtěl nejprve poděkovat parlamentu za přijetí stanoviska k našim sedmi legislativním textům, které jsou součástí této hloubkové reformy a děkuji vám za vaši ochotu vyjednávat s radou o našich návrzích tak, aby Evropská unie byla vybavena asilovým systémem, který bude uspůsobený budoucím výzvám. Vím, že sdílíme společné odhodlání a také společné politování. Ještě potřebujeme závěrečné úsilí, abychom dosáhli pokroku. Tato reforma pro mě zůstane prioritní až do konce mého mandátu. budou i nadále spolupracovat s členskými státy a budu připraven vyjednávat s příštím parlamentem. Součástí této celkové strategie respektive je mi líto, že se nám nepovedlo začít s trialogem o navracení ještě před eh, evropskými volbami. Snažili jsme se, snažíme se zasahovat co nejdříve a odstrašovat ilegální migranty a řešit prvotní příčiny migrace. Nicméně pokud migrant zůstane ilegálně na evropském území, musí být navrácen, což je klíčové pro důvěryhodnost jakékoliv vyvážené migrační politiky a proto, abychom nestratili podporu občanů. Teď se dostávám k vízům. Chtěl bych vám poděkovat za nedávnou dohodu o vízovém kodexu. Spravodaj Juan Fernando López Aguilar a jeho tým stínových spravodajů, těm patří dík. Jsou to usnadněny kontakty mezi lidmi. Například občané Gruzie a Ukrajiny nyní mohou cestovat bez víza do šengenského prostoru, což je důležité pro posílení vazeb mezi občany. Přitom je zapotřebí zachovat šengenský prostor. Schengen je jedním z největších výdobytků Evropské unie, jak opakovaně v tomto sále zaznívá, a měl by být tento výdobytek eh, nevratný. Máme jasná pravidla pro členské státy ohledně kontrol na vnitřních hranicích. Musíme i nadále pracovat tímto směrem a jsem si jistý, že i paní Fajon sdílí tato, toto odhodlání. V roce 2014, když jsem tu byl na slyšení, tak jsem vás požádal, abychom se společně zamysleli nad posílením kapacity zprávy eh, hranic, což tvoří většinu naší práce. Jak jsem už říkal, Evropa nikdy nebude pevností, ale musíme vědět, kdo přechází přes naše hranice. Naše vnější hranice jsou klíčovým místem naší práce v oblasti migrace a bezpečnosti. A díky této práci všichni lidé na vnějších hranicích jsou podrobováni kontrolám pomocí pokročilých informačních systémů, jako je šengenský informační systém a e, e, systém e, ETIAS a také systém Entry-Exit. A vy jste se podíleli na těchto přelomových rozhodnutích. Dále interoperabilita, která spojuje všechny tyto jednotlivé prvky, je dalším naším úspěchem. Propojili jsme naše informační systémy, odstranili jsme slepá místa a mezery a já vám děkuji za spolupráci na těchto eh, projektech, zejména zpravodajům panu Lenarsovi a panu Melovi a také stínovým zpravodajům. Prevence radikalizace a boj proti terorismu offline i online je také ve středu naší pozornosti. Chceme zajistit bezpečné prostředí na internetu a k tomu jsme navrhli legislativu ohledně rychlého odstraňování teroristického obsahu. Nedávné události ukázaly, jak je důležité bojovat s těmito problémy patřičným právním rámcem. Je mi líto, že nestihneme dokončit eh, tuto legislativu do voleb, je to promarněná příležitost. Nebudu zmiňovat ty úspěchy a přijaté legislativní texty všechny v oblasti boje proti terorismu a závažné trestné činnosti. Patří sem praní špinavých peněz, eh, drogy, eh, pašování a tak dále. No to není vyčerpávající seznam, všichni to víme velice dobře. Chtěl bych ale využít této příležitosti k tomu, abych vás informoval, že jsme nalezli předběžnou dohodu ohledně PNR s Kanadou a to v souladu s rozsudkem soudního dvora. A v neposlední řadě ještě pár slov k financím. Komise navrhla navýšit dlouhodobé financování na léta 2021 až 2027 v oblasti migraci a azylu a na zprávu vnějších hranic a bezpečnost. To je silný politický signál, který říká, že Evropská unie chce naplnit své ambice a cíle a podpořit je dostatečnou úrovní financí. Věřím, že příští parlament udrží tyto úrovně ambicí. Vážení kolegové a přátelé, to bylo našich několik konkrétních úspěchů z uplynulých let. Chtěl bych poděkovat vám všem za vaše osobní odhodlání, za vyjednávací schopnosti a za úsilí. Mohl bych jmenovat všechny zpravodaje jednoho po druhém, ale za prvé je vás moc a za druhé zpravodajové nejsou jediní, kteří přispěli k této obrovské práci. Ke každému legislativnímu textu vznikl velice důležitý tým stínových zpravodajů a potom čekala práce váš výbor, který projednával pozměňovací návrhy a o textech hlasoval. Pak jsou tu samozřejmě vaši političtí poradci a asistenti a sekretariát výboru Libe. Chtěl bych poděkovat jim všem protože byli nezbytní pro naše úspěchy. Vážení přátelé, budu pilně pracovat na dokončení textu, které máme ještě na stole. Vím, že někteří z vás se sem po volbách vrátí a těším se na to, až vás zde opět uvítám a dokončíme tu práci společně. Velmi mě mrzí, že někteří z vás se rozhodli se sem nevrátit protože jejich zkušenosti jsou neocenitelné a jsem si jistý, že je nějak využijete ve službě našemu společnému domovu Evropě. Jsem si ale jistý, že naše cesty se ještě setkají s mnohými z vás. A na závěr něco, co je pro mě osobně důležité. A říkám to z celého svého srdce. Chtěl bych poděkovat předsedovi výboru Klodu Moravesovi. Byl jsem velmi poctěn a potěšen tím, že jsem mohl spolupracovat s předsedou výboru tohoto kalibru. Klodes je jeden z nejlepších evropských státníků. Odhodlaný, efektivní a zkušený zákonodárce. Až nastane Brexit, Evropa tě bude postrádat. Tento výbor tě bude postrádat. A já osobně budou postrádat spolupráci v tomto férovém a efektivním duchu. Děkuji za to, jak vedeš tento výbor, děkuji za tvou podporu a především děkuji za tvé přátelství. Vážení kolegové, děkuji vám všem za pozornost. You can clap because I was mentioned um, and I've had a hard, I've had a really hard... Ano, skutečně to je teď tvrdý týden ještě k Brexitu nedošlo, takže možná se vrátím. Eh, bohužel to není moje volba. Eh, naše země je v chaosu. Tak člověk nikdy neví. Děkuji. A k tomuto bodu ještě, než tedy se podíváme na ty hlavní linie posledních pěti let, eh, tak vy jste zmínil stínové například. Eh, skutečně naši členové a všichni pracovníci jsou eh, vyčerpaní, skutečně, mm, protože to je obrovské gro práce, které prošlo naším výborem. Každý nezávislý pozorovatel by řekl, nikdy v žádném výboru nic takového nebylo, jako teď. Tolik takové kvantum legislativy, a lidé to dělají. Včera na, eh, my hodně jsme se angažovali třeba v rozpočtu a snažili jsme se bojovat za článek 7 soft law, a což je všechno strašně emotivní i pro nás, pro členy, i pro zaměstnance tedy. Takže než eh, začnou eh, lidé tady rozpitvávat eh, všechny ty agendy a ty návrhy, tak jsem to chtěl říci předem, že to skutečně byla mimořádná práce, když uvidíte každou tu normu, návrh, rekordní čas a pak se to dostane do rady a jsme kritizováni. Například PNR třeba, to už je, to má velkou historii v našem výboru a Máte tady lidi, kteří vyjednávali masivní, obrovské eh, kvantum eh, návrhu během třeba přestávky na oběd, eh, takže skutečně jeden z našich spolupracovníků byl téměř blízký kolapsu kvůli tomu. Ne- a, a za posledních pět let ta spolupráce byla vynikající, to platí na vás, děkuji. Takže teď můžete všichni rozpoutat tedy tu kritiku. Ano, je to politická debata samozřejmě, takže názory jsou možné ke všemu. Začneme koordinátory. Paní Mecolu zde nahrazuje Monika Holmajer, prosím, a potom Birgit a potom další a další. Takže prosím, Buďte všichni eh, stručně, já jsem omlouvám, že jsem hovořil tak dlouze. Eh, děkuji, pane předsedo, kolegyně i kolegové, budu stručná. Především chci srdečně poděkovat panu komisaři za jeho ochotu eh, vracet se a být interpelován v tomto výboru. Je to odvaha v obtížných časech, kdy zpracováváme složitá témata ať už je to terorismus nebo organizovaný zločin, eh, řada mezinárodní eh, souvislostí tady je. Není to v takové situaci eh, jednoduché rychle zpracovávat důležitá témata, která se nepodařilo zpracovat za poslední 25 let Některá z nich jsou velice obtížná, poněvadž členské země eh, se zde nedokážou shodnout, takže snad eh, v příštím období to bude mm, jednodušší a mm, země budou snad střícnější, no zatím jsem se nevzdá naděje. Mám tedy otázky. Otázka číslo jedna se týká Eh, na novou situaci ohledně Frontextu, včetně tedy jeho nových úkolů a personálního vybavení. Tady hovoříme o nárůstu na nějakých až 10 tisíc lidí, ale eh, tady eh, to znamená, že se bude muset zcela změnit struktura celé agentury Ono je to dosti, jestli mám eh, lidí 5, eh, 6 set, anebo jestli to de facto narůst, naroste na objem, který je poměrně neobvyklý pro agenturu. Tak velké agentury běžně nemáme, čili zajímalo by mě, eh, jak to vypadá do budoucna, jestli by se tedy měla změnit struktura, organizace a tak dále. Eh, druhá otázka, když eh, tedy to téma k tedy vnitřním hranicím se zřejmě nepodaří vyřešit, eh, tak nebylo by lepší i ze strany členských zemí sázet spíše na flexibilní akce, které nejsou tak nějak přísně svázané, ale Eh, mohly by se týkat eh, vyhodnocení rizika, od toho se odvíjet. Prostě jestliže tady eh, máme nárůst problémů, tedy těžké kriminality, tak musíme se dostat do situace, kdy kontrola Eh, právě té závažné kriminality na hranici bude prostě něco normálního a ne jenom nějaká dočasná restrikce. Takové prosím, každý dvě minuty, kdybyste to dodrželi, takže jenom ty klíčové věci řekněte. Mm, všichni jsou dneska na seznamu, tak Birgit. Okay, that's a challenge now. After... Ta výzva teď po mm, více než třech eh, minutách, takže no dobře. Uh, neděli si starosti. Takže pan komisař hovořil o tom, že chceme podporovat členské státy, aby mohli přivítat nejlepším způsobem migranty. No upřímně, já se již na to ne, neči, netěším, že budou vítat. Já jsem byla, by byla ráda, kdyby vůbec akceptovali, že migrace je problém a kdyby akceptovali, že lidé potřebují pomoc. Já ani nevím, kam ty peníze jdou. Když se podívám na situaci jako v Maďarsku, Bulharsku, když se podívám na ty pushbacky v Seutě, Melilě a v dalších oblastech, takže co děláme? Já chápu, že některé země mimo EU jsou v podstatě eh, v takové pasti, protože jako Balkán, ale jsou tam, protože E, evropské státy nechtějí přijímat migranty, tak je třeba se podívat na to, kde je skutečný problém. Pokud je o e, ty e, kvóty a blue card, tady nejsem optimistka. Já členské státy velice rychle přijímají rozhodnutí, když jde o bezpečnost, terorismus, ale když jde o jiné věci, tak v podstatě ne. Takže tam se to táhne. My mm, jsme říkali, že neexistence mm, stávající eh, linie, pokud jde o legální migraci, to nám chybí, nebo legální migrace pro lidi, kteří, kterým jde o práci, o lepší budoucnost, to je problém, protože nikdo mimo EU, ani uvnitř EU, v podstatě nechápe ty různé možnosti nebo nemožnosti, tedy vstoupit do EU regulárním způsobem. Takže jenom jedna otázka, která se týká obcho- eh, smlouvy s Tureckem. Na tom se nedohodli s parlamentem, ten se na tom nepodílel, to udělali členské státy a nefunguje to do budoucna, kdybychom do budoucna eh, kdyby, když půjde vždycky o evropské peníze, tak přece by to měly eh, diskutovat všechny instituce, nejenom členské státy. A takže hodně práce, ano, ano, dobře. A eh, pokud my pořád eh, čekáme na něco a doufám, že členské státy pochopí, že tady je, máme se dočinění se těžkou situací a pokud Evropská unie chce eh, hrát roli do budoucna, tak skutečně potřebujeme více Evropy, více společných pravidel ve všech oblastech a já doufám, že během letní pauzy konečně členské státy to pochopí. Děkuji Birgit. Natalie Grisbeck za ALDE. Ta odešla. Takže kolegyně z Argentiny, ne, ne, ne, já jsem neviděl, omlouvám se. Takže Helga Steven za EKR, omlouvám se. Děkuji, děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Evropský soud lidských práv v roce 2012 tak řešil případ proti Itálii šlo o kolektivní vyhošťování, které bylo nelegální. A šlo o to dostat migranty zpátky do poslední země tranzitu. A k tomu tak došlo. Itálie eh, tvrdí, že to je v zájmu ochrany vnější hranice a eh, že má dohodu s Libií. Zde máme, hm, hovoříme o otevřené, o politice otevřených hranic a vy jste schopen tedy eh, to garantovat. A máme zde finanční pobytky, které se dávají a právě proto ti převaděči eh, to mají tak lukrativní. A zde eh, potom dáváme odpovědnost na betra zemi, jako je Turecko. A Frontex nyní pracuje na návratech hodně a mm, já si myslím, že mít politiku silných hranic. A moje otázka, pane komisaři, vy jste někdy instruoval vaše spolupracovníky, aby našli možnost přímých návratů, například ve světle eh, toho judikátu, co děláte prakticky, abychom se vyhnuli těm vlastně pervezním účinkům tohoto judikátu, abychom mm, nebyli již konfrontováni tedy takovému masivnímu překračování hranic. A já chci znát i důvody, proč jste navrhli vaše poslední návrhy. Děkuji. Helko. A nyní Judith z Argentíny. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat panu komisaři a No skutečně ta, toto poslední, tato poslední část je taková, poslední schůze taková prapodivná. Pan Kotmárec řekl, že má pocit, že to je před 25 lety, že to trvalo 25 let všechno, ale já si nemyslím, že se nám podařilo řešit, vyřešit eh, migrační krizi, že bychom ji zvládli. Ne. A podle informací o tom, jak to vypadá s legální migrací, my jsme slyšeli ten fitness check, tak tam to všechno vypadalo, že je to v pořádku, že nemusíme legislativu měnit a jenom umožnit více migrantům, aby jezdili legálně do EU za prací, ale já jsem skutečně zklamána. Pokud toto je vaše argumentace, pokud říkáte, že směrnice o návratech, kde jsem s pravrajkou, tak eh, tam bych řekla, že vůbec ani o tom ještě nemluvme, protože tady vůbec nebylo třeba ji rekodifikovat. Tady jenom šlo o to, aby členské státy implementovaly. A závěry fitness čekuje, že všechno je v pořádku. Členské státy změnily své postoje, ale potřebují novou legislativu, aby mohl, eh, abychom mohli zajistit přístup pro ty nekvalifikované pracovníky také. Vy jste řekl, že zde panuje dohoda o PNR s Kanadou a že to bude v souladu s judikaturou soudu, no to by mě zajímalo. Možná byste to mohlo rozvést. A poslední otázka, pane předsedo. My jsme viděli ten dopis, který poslal generální tajemník DG Home řediteli Frontexu. Dnes eh, dopoledne jsme chtěli eh, již dopis i Frontexu, panu řediteli DG Home. V tom dopise se hovoří o spolupráci mezi Frontexem a těmi, tím záchranným centrem v Libii. Chtěla bych pochopit, jak a co. Včera jsme položili stejnou otázku a pan ředitel Frontexu nám řekl, že pokud třeba letadlo Frontexu bude v tísni, tak bude informovat různá ta centra, včetně libijského. No, on také řekl, že to není žádná oficiální spolupráce mezi libijskými úřady a Frontexem. Ale pokud eh, eh, ta informace o tísni se dostanou do centra v Tripolisu, tak to je spolupráce. A potom eh, ti lidé budou vyloděni zpátky v Libii a nevíme, co se s nimi stane. Takže já se ptám, jaký, jak to je, protože středozemní moře teď v podstatě po eh, té, co skončila Sofia, tak tam nikdo neoperuje. A kdybych já byla komerční loď, tak eh, to by se mi nechtělo tam v tom být sám. Děkuji. A mm, takže já bohužel musím utéct, protože eh, mě čeká prezentace o návratech. To je ten dopis tady, to padlo již předtím i. A, mm, takže možná pan komisař může se k tomu vyjádřit. A další věc je, že eh, PNR s Kanadou, takže to se projednávalo, se bude projednávat 11. dubna, takže můžeme to třeba zkrátit asi. Dobře, další, velice rychle. Cornelia Ernst, prosím. Eh, eh, Děkuji, pane komisaři. Děkuji vám, Claude. Setkávat se je dobré a Eh, pravidelně si vyměňovat eh, názory, když jsou rozdílné, to pan komisař dobře ví. Eh, tento výbor je těžký výbor a mělo by to tak zůstat. Když se mm, ohledneme za posledními pár lety, je třeba říci, že otázky Eh, jak zvládat eh, migrační politiku, prchlickou politiku a, a rozdělování břemene mezi čínskými zeměmi, eh, tak to naprosto zklamalo. My jsme sice proto posílili Frontex, což je dobře, ale když se podíváme na posledních pět let s předchozími obdobími, tak na vnějších hranicích Evropské unie Eh, zahynulo tolik lidí jako nikdy předtím a to působí starosti. Já v podstatě eh, nechápu, jak je možné, že Evropská rada eh, téma dva roky dokáže zdržovat. Migrační politika, asilový balíček, prostě tam leží, jako by jako, jako kdyby tedy na tom nezáleželo. A všem shodli jsme se na Frontexu, jenom ne na tom, jak se má financovat. A já mám dojem, že jedno bez druhého prostě nejde. A mně naprosto není jasné, eh, proč eh, se pořád nic eh, neděje kolem toho azylového balíčku. Evropský parlament přece tady přišel s opravdu eh, s historickým řešením eh, Dublin, že ano, čili já bych byl velice rád, kdybyste se k tomu Dublinu trošku vyjádřil. A ještě dvě drobnosti. Obrovskou starosti jsou pro mě hotspoty eh, ve, ve, ve vaší vlasti mně prostě není jasné, eh, proč eh, ti eh, lidé od tamtud se nemohou dostat na pevninu. Ostrovy jsou přelidněné, ta situace je naprosto strašná. Já jsem přesvědčena, že tady je třeba přijmout rozhodnutí. Přinejmenším proto, aby se zlepšila aspoň sociální situace. A poslední věc, Myslíte si, že je obmluvitelné, že se nadále kriminalizují záchranné čluny a lodě eh, na eh, vodách Středozemního moře eh, jenom proto, že neplují pod vlajkou Frontextu? Děkuji, Petr Niedermüller. Děkuji, já se mluvám, já budu muset za chvíli odejít. Eh, nicméně děkuji vám, pane komisaři, za to, že jste mezi nás eh, přišel. Děkuji za eh, práci, kterou jste odvedl v minulých letech. Ze jiného hlediska musím říct, že patřím k těm poslancům, kteří jsou po pěti letech opravdu zklamáni, protože v parlamentu jsme sice udělali hodně pro řešení problému eh, migrantů a uprchlíků, zatímco rada neudělala skoro nic. Je třeba jasně říci, eh, že se tato problematika stala politickým problémem v mnohých členských zemích, eh, vytlouká se z toho politický kapitál a migrace a e, uprchlictví je nevyčerpatelnou pokladnicí pro různé nenávistné projevy a vyvolávání strachu a paniky. Zajímal by mě, jestli komise má nějaký plán, jak e, tu situaci změnit, jak členské země e, přeladit na konstruktivní notu a ne jenom na strašení migrací. Děkuji. Děkuji. Barbara Spinelli. Děkuji, pane komisaři, děkuji za to poslední setkání. Pro mě je to příležitost, abych vyjádřila pochybnosti, eh, které nikdy nikdo v posledních letech nerozptýlil, týkající se upřímnosti a koherentnosti prohlášení komise, co se týče migrace. Zde bych chtěla se odkázat na dopis, který zde byl zmíněn přede mnou. To je paní generální ředitelka, co poslala Fabrisovi Ledgerimu, který je ředitelem agentury pro evropské hranice a v tom dopise se eh, hovoří a legitimizuje se vlastně eh, působení v té zóně, kterou mají pod sebou, mm, kterou má pod sebou pohraniční libyská hra, eh, stráž, mm, pobřežní stráž libyská, eh, to, jak zachraňují a že zcela je to vhodné využívat zaměstnance eh, této libijské pobřežní hlídky a hovoří se o tom, že jsou zcela profesionální. Zde eh, Natal Soberto, eh, mluvčí komise, ale řekl, že Libie není bezpečnou zemí. Takže mezi tímto dopisem a tím prohlášením tak je taková propast, to je evidentní rozpor chápu, že to není to hovořit o bezpečné zemi a o e, té e, zóně, mm, kde, se, e, kde je bezpečná, kde se zachraňuje, ale vím, že jste mm, vy v, to, v těch vašich návrzích vy mm, vycházíte z tohoto dopisu paní generální tajemnice, paní a o tom, že je zcela legitimní tedy vracet zpátky migranty do Libie, že to je vhodné. Jak je možné, že teď v takovém dopise, který poslala komise tady, že tam vůbec se nemluví o podmínkách eh, detenčních táborů, ve kterých žijí migranti. Vy víte velice dobře, co mám na mysli. OSN no, také tuto situaci kritizuje již od roku 2016. A druhá věc, jak takováto zóna v Libii může být považována za vhodnou detenční strukturu, když podle vás Libie není bezpečným, bezpečnou zemí a jak tedy te, ty tábory mohou být považovány za bezpečné. A tedy ten, můžete i <clears throat> zveřejnit ten dopis, který Fabrice Leggero poslal komisi. Je to dopis asi, ve kterém vyjadřuje pochybnosti a paní Paraskyve se rozhodla, že na to odpovít takovým dlouhým detailním dopisem. Já bych to chtěla vědět. Chtěla bych eh, mm, znát i dopis, který jste dostali od Fabrice Ledgeryho. Děkuji. Děkuji, Barbaro a Katarína Kiniči. Děkuji, děkuji, Claude. Já především chci poděkovat panu komisaři Avramu Polosovi za vynikající práci, která vůbec není snadná v posledních letech obzvláště a především často jste se setkával s naším výborem, který je dost náročný, ale náročný, protože se zabýváme velice citlivými tématy, složitými tématy a kde eh, bohužel dramaticky aktuálními v těchto letech. Já bych se chtěla zeptat, určitě kolegové když to udělali také vlastně, eh, a to Mm, výsledky vaší práce v oblasti migrace. E, protože bohužel zde jasně se ukazuje, že zde existuje deficit solidarity a odpovědnosti členských států. A z tohoto pohledu jsem velice překvapená, když vidím e, e, tu Eh, zprávu o té činnosti, kterou chcete provádět do budoucna. Vy mluvíte třeba o dohodách, o spolupráci se třetími zeměmi. Já se ptám, pane komisaři, jakým způsobem bude možné skutečně konkrétně takto posílit spolupráci se třetími zeměmi, abychom garantovali efektivnější zvládání migračního jevu, ale především, abychom garantovali eh, absolutní dodržování eh, základních práv migrantů a velice rychle teď eh, otázka, která se konkrétně týká tématu, který mi leží na srdci, a to je ochrana nezletilých osob, migrantů. Vy, pane komisaři, vy jste hovořil o pozitivních dopadech eh, smlouvy s Tureckem. No, ale podle různých zdrojů, informací, takže zde eh, stovky, stovky dětí mm, mm, pořád ještě žijí v neadekvátních, nedůstojných podmínkách, eh, tedy v těch přijímacích zařízeních. Takže já se ptám konkrétně, jak komise bude moci podpořit v tomto případě třeba řecké orgány, aby mohly chránit eh, ne, ne, nezletilé osoby bez doprovodu, které se Eh, aby se dostali do zařízení, které budou respektovat jejich potřeby. A teď obecně, jak Evropská unie bude moci zajistit eh, zemím, kde, eh, které přijímají tyto osoby, aby mohly skutečně čelit těm vlnám migrantům. Tady nemyslím jenom fondy, ale myslím vůbec, jaké politiky přijmout, abychom pomáhali a podporovali tyto země, které jasně jsou v první linii, jako první přijímají tyto migranty. Děkuji. Ana Gomez. um... Pane komisaři, já se omluvám, já z parlamentu odcházím za, po 15 letech a musím říct, že po těch e, pěti letech, e, znamená za těch e, v této oblasti, to, to je něco, co mnou otřáslo. Já byla ráda, kdyby komise opravdu se více věnovala své roli strážkyně smluv a Eh, toho, kdo eh, energicky upozorňuje členské země na situaci, eh, kdy se toto neděje. Třeba to směšování migrace s terorismem, s pojem proti terorismu, s bigotností, s nenávistnými projevy. To skutečně je věc, jakým členské země stigmatizují uprchlíky, migranty a de facto tím škodí demokracii a ničí naše hodnoty. Já myslím, že komise by měla hrát prominentnější roli při konfrontování členských zemí. A my třeba eh, jsme tady eh, měli případy, jsme se dneska dozvěděli o kriminalizaci eh, nevládních organizací za zachraňování životu a komise prostě se k tomu vyjádřila vlážně a myslím, že to by nemělo být. Pan Jurek? Děkuji vám. Konec volebního období to je samozřejmě příležitost se loučit a poděkovat a možná se zamyslet nad zásadními otázkami. K tomu patří například otázka, k čemu má sloužit imigrační politika. Poprvé se dozvídáme, že má vyplnit demografickou mezeru na trhu práce. No, eh, to zní velice cynicky, eh, poněvadž eh, jak je to velice instrumentální vztah eh, k migrantům, ale také k jazyku. Mluvíme o uprchlíctví a teď mluvíme zase o trhu práce. No a za třetí tedy vlády zemí a vedoucí Eh, představitelé komise. Samozřejmě víme, že eh, cílem by mělo být zajištění, zajištění tedy nových, eh, nového pokolení. No a rušení hranic, to je prostě cosi nepřirozeného. To, to, že existuje hranice, je na stejné úrovni jako s tím, že máme domovy a máme rodinu. Eh, to je otázka eh, kontroly součástí našeho života. A eh, v komisi se občas objevují myšlenky, že pokud migrace je lidským právem, pak hovořit o nelegální migraci nemá smysl. Já myslím, že to jsou extrémní názory mimo racionální politiku. A možná, že Eh, dalším předmětem politiky má být humanitární pomoc v mimořádných situacích. Na tom se všichni zhodneme. Ale je-li tomu tak, pak v žádném případě není možné uměle vyvolávat mimořádné situace, protože mimořádné situace jsou situace, eh, které nezávisí na naší vůli a nemůžeme jim vycházet eh, vstříc a zmnožovat je. Tady samozřejmě čím větší je imigrační problém, tím horší nebo těžší je e, pomoci. E, tím se zostřuje tedy e, humanitární situace a může dojít k omylům a zostřování běžné politiky. Obecně je třeba říci, že abychom tedy měli Eh, budoucnost Evropy eh, musíme mít tedy návaznost na naše hodnoty, na naše tradice a odpovědnost za politickou činnost. Já eh, v tomto výboru také končím. Byl to jeden tedy ze tří výborů, ve kterých jsem pracoval a vlastně je to, otáz, je to tedy výbor, který jsem si volil až na třetím místě, ale přesto musím říci, že jsme se právě zde zabývali těmi nejdůležitějšími problémy v minulém období. Takže vám všem chci poděkovat za spolupráci. We have two final speakers. Ještě máme dva další řečníky, paní Veržia a paní Stein. Tak prosím stručně. Um, first, uh, Marie Christine, please. Takže Marie Kristýn. Děkuji vám, pane komisaři. Já nevím, jestli jsme tady odvedli dobrou práci. Odvedli jsme hodně práce. A já jsem tady byla dvě období a cel, celou tu dobu jsem se zabývala eh, touto tematikou a určitě nemáme čistý štít. Eh, my jsme tady budovali jakousi, eh, jakousi pevnost. Chtěli bychom mít eh, dobrý a inteligentní systém zacházení s eh, migranty. No, eh, určitě tedy máme i jiné migranty, například z Ukrajiny, kteří sehrávají důležitou roli v ekonomikách některých členských zemí. nám tady nefunguje eh, evropský azylový systém, my vlastně žádný nemáme. A eh, my ho nebudeme mít, pokud si tady každý členský stát bude hrát na vlastním písečku. A to je právě ten problém. 90% mezinárodní ochrany, tedy eh, kterou poskytly členské země, tak eh, to eh, se vlastně týká lidí, kteří eh, se přeplaví přes Středozemní moře a my tady skutečně potřebujeme humanitární víza. Ovšem ono to nefunguje. My tady de facto nadále posilujeme libýské vládce, zabavujeme čluny a tak dále. Já se eh, taky nebudu vracet do toho parlamentu, ale eh, odcházím s pocitem hořkosti, protože Evropská unie eh, vlastně nedostála těm výzvám, které se objevily. My de facto přijímáme jednoho uprchlíka na tisíc obyvatel. Takže já opravdu nemohu nikomu poblahopřát za tento výsledek. Vážený pane komisaři, eh, toto je možná moje eh, poslední příležitost k vám hovořit v tomto parlamentu. Chtěla bych vám poděkovat za spolupráci v minulých letech. Je všem třeba říci, že eh, ty zkušenosti nejsou zcela pozitivní. Eh, měli jsme tady mít evropskou agendu. Nicméně eh, ta agenda se nenaplnila. Komise v podstatě zredukovala svou roli na konstatování rozdílu mezi parlamentem a radou. Eh, dospěli jsme k externalizaci problémů, třeba v Itálii, čili já bych si skutečně představovala daleko odvážnější komisi, eh, pokud se týče eh, obrany hodnot mezinárodních domluv, dohod a hodnot základních práv nemáme společný uh, asilový systém, ale další otázka je, co bude s Dublinem, pro který parlament eh, hlasoval dvoutřetinovou většinou. Eh, tady jsme byli pro reformu a vyzvali jsme všechny členské země, aby si každá odvedla svůj kus práce v oblasti migrace. Čili jak to, že v politických rodinách se nedošlo k dohodě a jak, jak to chcete strukturálně dále zvládat, pokud budete eh, chtít dále reformovat eh, Dublin. Toto je ten původní problém a proto vlády eh, nadále zaujímají blokační postoj. Jak odůvodníte tento právní paradox tím, že Libii pro vás na jedné straně není bezpečnou třetí zemí, na druhou straně, na druhé straně spoleháme na jejich Eh, pohraniční hlídky. Takže děkuji a nyní pan komisař závěrečné slovo. Já bych vám chtěl nejprve poděkovat za vaše komentáře a i za vaše kritiku. Někteří z vás tu ale nebyli celých pět let. Já jsem říkal na začátku zcela jasně, že díky vám Eh, jsme toho vykonali hodně. Mohli jsme toho vykonat mnohem více samozřejmě, ale pokud vím, tak všichni souhlasíme s tím, že nás příliš nepodporovali některé členské státy a některé vlády členských států. Před pěti lety byla situace jiná, mezi tím proběhly mnohé politické změny v některých zemích, které přinesly nový přístup a s tím se musíme vypořádat. Já bych chtěl na úvod se k něčemu přiznat. Když jsem sem přišel před pěti lety, tak jsem myslel, že budu ministr evropské vlády. Měl jsem dojem, že komise je silná exekutivní instituce, ale tak to není. Díky naší spolupráci jsme něčeho dosáhli, ale neměli jsme přílišnou podporu některých vlád, zejména v posledních dvou letech. Takže pokud nejste spokojeni s tím, co jste vykonali, tak prosím buďte upřímní a směřujte svou nespokojenost na ty, kdo ji způsobili. Já se pokusím odpovědět na skoro všechny otázky, protože měly některé společné rysy, společné jmenovatele. Paní Holmeier, jakmile bude přijata Evropská pohraniční a pobřežní stráž, tak, tak okamžitě začne s přípravami na nasazení a budeme připraveni tak, jak bylo rozhodnuto, i kdyby mělo dojít k restrukturalizaci. To byl velký úspěch. Jak jsem už říkal, mrzí mě, že vyjednávání o změně eh, šengenského hraničního kodexu eh, pro dočasné znovu zavedení hraničních kontrol eh, nebylo dokončeno v současném funkčním období parlamentu. Jsme připraveni začít s prací na tomto tématu za finského předsednictví. Čekáme na potvrzení pozice parlamentu v prvním čtení a do té doby zůstávají otevřené všechny možnosti. Pokud jde o vnitřní hranice, komise lituje toho, že navzdory veškerému úsilí hraniční kontroly pokračují, že stále existují na některých vnitřních hraničních přechodech. Připomínám, že komise vyzývá členské státy, aby se omezili na úměrná a přiměřená opatření a policejní kontroly jakožto alternativy k hraničním kontrolám. Navrhli jsme také změnu pravidel pro, zava- pro znovu zavádění dočasných kontrol na vnitřních hranicích a komise i nadále bude pracovat na šengenském kodexu a Budeme se snažit o zamezení trvalých hraničních kontrol uvnitř Schengenu. V oblasti migrace a bezpečnosti jde všechno podobným směrem z naší strany. Paní Zipl, vy jste položila velice legitimní otázku a kritizovala jste členské státy. Ale já se nepřestanu snažit o politický průlom. Musíme dokončit všechny části naší celkové strategie, jak v oblasti migrace, tak bezpečnosti. Ano, potřebujeme více Evropy, paní Zipl. V tom jsme spolu zajedno. Paní Stevens, já ještě poskytnu více informací o tomto konkrétním případu. Evropská hraniční a pobřežní stráž musí vždy prověřovat, aby všechno probíhalo za dodržování základních práv, což je ještě posílený požadavek v nové legislativě. Paní Sargentiny už tady není, Říkal jsem také, že existují způsoby, jak zlepšovat situaci legální migrace. Pokud jde o PNR s Kanadou, tak eh, jak už potvrdil i Claude, moje služby vás budou detailně informovat příští týden. Teď k tomu dopisu. Tento dopis konstatuje, co je zjevné. Popisuje operativní režim, který platí pro pátrací a záchranné operace podle mezinárodního a evropského práva. Vy jste jistě včera s panem Ledgerem probírali detaily s generálním ředitelem Evropské pohraniční a e, pohraniční stráže. Paní Ernst, já bych se rád pustil do dlouhé politické diskuze s vámi a s kolegy Dublin musí být přijat. A migrace a bezpečnost by se neměly stát záminkami, které se dají zneužít pro malé politické cíle. Pokud jde o situaci v některých eh, přijímacích centrech, tak já sdílím z váš názor, Souhlasím s tím, že tuto situaci je třeba uvést do souladu se standardy Evropské unie. Děkuji také Peterovi za to, že vyjádřil podporu naší práci, ten ale také musel už odejít. Paní Gomez, nenávistné projevy, stigmatizace a populismus. Skuteč, tyto jevy skutečně ničí a podkopávají demokracii. Bude nám chybět váš zápal. A prosím, ve své příští funkci bojujte za to, aby komise dostala více pravomocí. A mnozí z vás zmínili, i paní Kiniči, že organizace občanské společnosti hrají zásadní roli v migrační krizi na všech úrovních Evropské unie. Komise opakovaně upozorňuje na to, že evropské právo nekriminalizuje humanitární pomoc. Hodnocení balíčku o napomáhání, který přijala komise v roce 2017, odhalilo nedostatek pádných důkazů, které by si žádali legislativní přeskum. Nicméně také byla identifikována možná zlepšení, zejména pokud jde o jasnost eh, doložky o výjimce pro humanitární účely a komise také bere na vědomí existující riziko kriminalizace humanitární pomoci a uznává ho jako velký problém. Komise začala komunikovat s zástupci občanské společnosti a s agenturou pro základní práva na schůzi v květnu 2018 a dále podporujeme organizace občanské společnosti, aby s námi sdíleli relevantní informace. So I guess you, as you should have been the progress. Ano, takže zde jsme zase. Zde máme určitý pokrok, máme čísla, která jsme vám dali, ale jak jsme slyšeli, a já jsem to již řekl, potřebujeme ještě uh, eh, m, mm, propojit naši, nebo završit naši politiku s reformou azylu. Tady já slyším, řekla jsem to na začátku. Zaznělo tu mnoho kritiky, která směřovala zejména na členské státy. A věřte mi, vzhledem ke zkušenostem, které jsem získal za posledních pět let, souhlasím s částí této kritiky. Ale nezapomínejme na to, čeho jsme dosáhli. Z čeho jsme dosáhli my všichni. Zejména ve spolupráci mezi parlamentem a komisí. Nezapomínejme na to, jak moc se zlepšila situace v terénu. Všichni si pamatujeme tu situaci před čtyřmi lety. Taková už dnes není. Já jsem vám přednesl mnoho fakt a čísel ve svém úvodním projevu a nechci je teď opakovat. Ale nezapomínejme, že jsme proměnili velice vážnou migrační a bezpečnostní krizi v katalyzátor, který nám umožnil přijmout eh, strategie, které zajistí, že Evropa bude připravená lépe čelit eh, případným budoucím hrozbám. Takže bez ohledu na to, kde se v budoucnu ocitneme, všichni budeme eh, pracovat na dokončení celkové evropské migrační strategie a bezpečnostní strategie. A opravdu velice upřímně říkám, že jsem vděčný za naši spolupráci. Já chápu, že jsou tu různé ideologické proudy, ale náš přístup se zakládal na pragmatismu. Přestože jsme, i, i, kdy, Pokud eh, by naše návrhy byly plně přijaty a získaly podporu všech členských států, tak by Evropa byla lépe připravená na budoucnost. Protože ať už se nám to líbí nebo ne, migrace bude probíhat ještě mnoho let a my nevíme, co nám přinese budoucnost. A naším cílem bylo přijmout strategii odolnou vůči budoucnosti. A ještě poslední věc. Vím, že situace v následujících letech bude ještě těžší. A nevím, jestli parlament v novém složení bude schopný spolupracovat ve stejně důvěryhodné atmosféře s novou komisí. Já přijímám část vaší kritiky. Tedy přijímám to, že jsme toho mohli udělat víc. Ale myslím si, že ti, kteří nás dnes kritizují, tak těm bude v budoucnu líto, že současná komise už tu není. Prosím, pamatujte na moje slova a dělejte, co je ve vašich silách, abyste bránili eh, strategie, které jsme přijali a bráníte hodnoty a principy, na nichž eh, je naše strategie vystavěna. To je naše společná odpovědnost. My jsme pracovali v atmosféře důvěry celých pět let a naše politika se zakládá na solidaritě a zodpovědnosti. Všichni věříme ve stejné hodnoty a tyto hodnoty jsou momentálně ohroženy a budou ještě více ohroženy v následujících letech. Děkuji vám moc krát za podporu, děkuji vám za to, co jste vykonali v těchto pěti letech a těším se na další spolupráci, dokud tu budete v těch zbývajících měsících. Děkuji vám. Okay, thank you, Commissioner. Barbara, you Děkuji, pane komisaři. Barbara, ještě chce něco říct? Já jsem jenom chtěla říct, že jsem nedostala odpověď na otázku, jestli je Libie bezpečná země pro vyloďování nebo ne. Děkuji. Já vám to řeknu teď. Situace v Libii je chaotická, paní Spinelli. My jsme nenavázali s touto zemí silné partnerství, protože naši protějšci jsou velice slabí. A díky příspěvku vaší země, Itálie, se nám podařilo spolupracovat při nejmenším s legitimní vládou, ale to nestačí. Libya zůstává rájem pašeráků a obchodníků s lidmi a snímky, které o tamtud přicházejí, jsou ostudou nás všech ale Evropská unie sehrála svou roli. My jsme efektivně spolupracovali s IOM a s UNHCR, kteří tam působí v terénu. Naši lidé jsou tam v terénu. My jsme vyškolili libijskou pobřežní stráž, bylo, bylo tak zachráněno mnoho životů, ale bohužel situace je stále špatná. To je můj názor. Víte, že já jsem mezi těmi, kteří navštívili Tripolis, já jsem tam neviděl žádného europoslance. Běžte se tam podívat, jaká je tam situace. Naše pozornost se zaměřuje na to, jak zachraňovat životy, a jak přesvědčovat ty zoufalé lidi, aby se vrátili domů. Prostřednictvím spolupráce se sousedními zeměmi, například Niger je velice dobrým partnerem. Ale jakožto Italka velice dobře víte, protože jste měli přehled o situaci v Libii posledních 400 let. Naší prioritou je zachraňovat životy a chránit zejména zranitelné osoby v terénu a poskytovat jim nutnou humanitární pomoc což děláme prostřednictvím spolupráce s mezinárodními organizacemi. Takže my víme, jaká je situace a doufejme, že se do této země vrátí stabilita, protože dokud je ta situace tak nestabilní jako teď, poznámka mimo mikrofon, No, pokud by to nebyla povinnost, tak bychom to nedělali, ale i mezinárodní společenství nese velkou odpovědnost. Učili by je třeba využít veškeré eh, prostředky, aby se vrátila stabilita do tohoto regionu. Je třeba eh, mezi sebou tady hovořit upřímně, otevřeně. Dobře. Takže to by nebylo libé, kdybychom neskončili u těchto nejzapeklitějších témat. Takže děkuji ještě jednou. To je klasický závěr výboru Libe. A Barbara Sibel, ta e, není odpovědná za e, tedy e, všechno tu opresi, všechny ten útlak, který Itálie dělala v Libii, ano, ona dělala i hezké věci ve svém životě, takže děkuji ještě jednou. Skutečně zde, eh, mm, jak jste řekl již předtím, osobně, mm, mm, takže my všichni máme za sebou těch pět neuvěřitelných let a takže hodně ještě čeká určitě příští komisi a víme, že to bude tvrdé, vzhledem k tomu, kam směřují členské státy, to je pravda. A teď osobně bych se uzavřel, že mm, se my vám musíme poděkovat za vaše názory, za mm, spolupráci a jak jsem řekl, máme za sebou rekordní počet návrhů. A vy, pane komisaři, vy jste sem chodil často a participoval jste aktivně na trialozích. Takže já myslím, že někdy eh, i, i se vám určitě ty politické diskuze líbily. Já vím, když možná to je trochu varuj, varovné, ale hm, takže dobře. Ještě po ně poslední slovo, než já, když jsem sem přišel, tak jsem se snažil odpovídat na vaše otázky během slyšení před pěti lety, když jsem to byl poprvé, ale já jsem splnil veškeré sliby. Eh, které jsem učinil eh, v tom eh, tady prvním vystoupením, které jsem zde měl. Moje svědomí je klidné, ale samozřejmě priorita je chránit hodnoty, o které se opírá. Já chci poděkovat ještě konkrétně i vašemu týmu, Sofii především a kolegům, všem. Děkuji ještě jednou. A všechny děkuji i za všechny kolegy, kteří dnes nemohli dorazit. Všechno je teď takové napjaté. Takže děkuji hodně štěstí. Děkuji. Colleagues, we have um, just one more point. Kolegové, zbývá nám ještě jeden bod, který začínáme s určitým spožděním, ale eh, musíme to absolvovat, toto žádali také koordinátoři. A sice je to výměna názoru s Kernem McCartom, eh, který eh, je mluvčím kampaně Time for Truth, pravda, eh, pardon, čas mluvit pravdu. Je to iniciativa severoirská v souvislosti, tedy spuštěná v souvislosti eh, s pohledem na dědictví minulosti jirského eh, konfliktu. Srdečně ho tady vítám a prosím o prezentaci pana Machéta. Uh, thank you very much to the chair. Děkuji vám, pane předseda, a děkuji výboru za pozvání eh, na eh, této výměně názorů. Eh, jsme velice rádi, poněvadž je to příležitost pro posílení podpory naší kampaně Time for Truth. Eh, než eh, tedy eh, se do toho pustím, tak bych jenom představil tedy rodiny, které šly do konfliktu s mocí. Severní Irsko se vlastně dlouho dobu nedokáže pohnout dopředu. Eh, také eh, Evropa komentovala nedostatek vývoje eh, ze strany severojských úřadů. A samozřejmě, pokud budete mít nějaké otázky, rád vám zodpovědem. Já jsem Ken McCart a chci hovořit o Kathleen, která byla Eh, jedna z 15 eh, obětí masakru eh, v 19. století. Také je to známo jako McGurk, tedy masakr v baru McGurk. Šlo o bombový útok, který která byla umístěna před tímto barem a bylo to jednoduše a prostě hozeno na irské občany. E, e, už asi dva, dvě generace trvá to, že e, falešně obviněné rodiny usilují o očištění svých men a nedaří se. Eh, jsem také eh, představitelem Charity, eh, která se nazývá Paper Trial Charity a která se snaží tedy o podporu spravedlivé věci těchto očerněných rodin. Time for Truth, tato kampaň byla založena již dávno v 70. letech 18. století a e, my se snažíme e, tedy e, o nápravu nespravedlivé situace, kdy tedy jak ze strany irských, tak i britských úřadů jsou oni rodiny očerňovány a obvinovány z něčeho, co spáchal někdo jiný. Eh, naše eh, rodiny eh, jsou velice rádi, že se nám drží, daří držet pohromadě a snažíme se dosáhnout tří cílů. Za prvé žádáme implementaci dohody a také příslušné zdroje pro vyrovnávání se s minulostí. Toto už bylo dohodnuto mezi Eh, různými stranami už eh, v roce 2014. Za druhé žádáme, eh, aby řádně byly dány k dispozici prostředky pro výzkum tady toho právního dědictví. A za třetí žádáme také o Eh, policejního ombudsmana, aby měl také dán k dispozici prostředky, které potřebuje. Eh, příslušná dohoda se může uskutečnit v horizontu dvou let, kdybychom ji začali naplňovat teď. Eh, v únoru 2018 v Belfastu, eh, v severním Irsku a všude eh, byl eh, uskutečněn pochod za Time for Truth a následovaly další konzultace a podařilo se nám získat od té doby tisíce podpisů na podporu našich tří Eh, cílu eh, Pořádali jsme další akce a zdá se, že budeme se zorganizovat další eh, masové demonstrace. Díky paní poslankyně Martině Anderson, delegace Time for Truth, se mohla setkat s členy Evropského parlamentu v Bruselu a ve Strasburku. Zhruba šest měsíců po dokončení formální konzultací eh, nedošlo k deklaraci žádného oficiálního závěru. Eh, na minulý, minulý týden jsme se dosvěděli, že vše bude eh, v horizontu týdnu, ale to je všechno, co víme. Dá se říci, že pan Bradley, který je sekretářem pro záležitosti Severního Irska, se k tomuto Eh, vyjádřil eh, v Severovském parlamentu a eh, de facto řekl, že zhruba 80 všech událostí, k nímž došlo, bylo kvůli terorismu. Velmi malé procento to jsou přijímaty policejní a zbrojní složení. Eh, to, co pan Brly řekl, eh, byly, bylo skutečně velmi urážlivé, tak toto vnímali tedy postižené rodiny a bylo to urážlivé také vůči rodinám, které přišly o své blízké eh, rukou státních agentů. Gavin Williamson také ujistil, eh, že eh, se zasadí o přijetí, eh, přijetí legislativy, která bude chránit před zodpovědností ozbrojené složky ze Severního Irska, z Iráku a z dalších. Takže toto skutečně přichází po masakrech z Blady Sandy v Derry Eh, víme, že do dneška nikdo eh, z eh, vojáků od roku 72 nebyl odsouzen za zabití civilní obyvatel. My se budeme stavět tedy proti jakémukoliv zavedení jakékoliv imunity. Nicméně slova už byla eh, vyslovena. Eh, výbor eh, ministrů v nedávné době vyjádřil silnou kritiku na adresu britské vlády a britského státu za to, že nebyly podniknuty příslušné kroky. Byl dohoda, která před čtyřmi lety byla uzavřena a nadále se neděje nic a je nepřijatelné, aby se všechno dále eh, oddalovalo eh, na úkor postižených rodin. Eh, v posledních týdnech se potvrdila neschopnost nebo nedostatek vůle na straně britské vlády o řešení těchto problémů. Máme tady dva eh, soudní případy, kdy soudní nejvyšší soud eh, uložil, že je třeba důkladně vyšetřit eh, předložené případy. Bylo konstatováno, že jde o porušování Evropské charty lidských eh, práv, eh, která stanoví nárok na řádné vyšetření. Eh, pak zde máme otázku Eh, svobodné matky, eh, která byla zastřelena v roce 1972 policisty. Ovšem policisté tvrdili, že pachateli byli členové Irské republikánské armády, což ovšem není pravda a toto je prokazatelné. Šlo skutečně o speciální eh, jednotky britské armády, které v počátkem 70. let eh, zabíjeli eh, občany v severním Irsku. Eh, opět nedošlo k žádnému vyšetření, čili to je opět porušení chaty práv a její rodina se dosud nedomohla spravedlnosti. Eh, nyní tedy bylo uloženo eh, nezávislým soudem, aby k tomuto vyšetření eh, došlo. To má skutečně dalekosáhlé důsledky pro mnoho otevřených případů, protože většina rodin de facto už justici nedověřuje. Poněvadž je eh, třeba, aby se naplnila ona čtyři roky stará eh, smlouva, která tedy aspoň v teorii a na papíře zajišťuje právo na eh, tohoto to, na právu této nespravedlnosti. V praxi dochází ovšem k odmítání přestupku či zločinu, Eh, dále k prokrastinaci a počítá se s tím, že eh, pamětníci postupně vymřou. Eh, musíme říci, že také britské orgány byly mnohokrát žalovány za zakrývání skutečností, poněvadž existuje poměrně obrovská masa dat, která, které shromáždila britská armáda a víme, že tam skutečně eh, v, existuje mnoho důkazů o tom, co bylo napácháno v roce 1982. A eh, opět existují a byly objeveny miliony složek, eh, které se k tomuto konfliktu vztahují loni v prosinci eh, došlo eh, k požáru, který, eh, sni, který zničil řadu dokumentů, tedy nespecifikované, ale velké množství dokumentů, které se právě týkaly týkaly činnosti britské armády v severním Irsku. A skutečně toto je součást oné prokrastinační politiky. My dále žádáme a potřebujeme, aby se e, dohoda uzavřená před čtyřmi lety naplnila. E, zatím nám tedy nezbývá, než e, aby naše rodiny vyšly a postavily se do první fronty odporu, protože jinak zdá se, není možné se dobrat spravedlnosti. Na závěr, pane předsedo,